We will now start the hearing. Zahájíme nyní eh, slyšení výboru pro rozvoj o účincích ekonomické a finanční krize, jak se projevují na rozvojových zemích a korporacích. velice ráda, že jsem vás eh, eh, pozvat a chtěla bych vás srdečně přivítat. Je mi je mi také velkým potěšením, že mohu eh, představit paní Amino Traore, která je eh, spisovatelkou, političkou a, politickou a aktivistou eh, v Mali. Byla ministriní pro kulturu a turistiku do roku 2007 a je také formální koordinátorkou programu OSN v současné době je koordinátorkou Notre Mali a je Eh, také asoci... Eh, eh, přidruženým koordinátorem Mezinárodní sítě pro kulturní diverzitu, je také významnou kritickou globalizace. Druhým guest, hostem je pan Mark Plant z Mezinárodního měnového fondu, který je zástupcem ředitele oddělení Fondu pro Afriku a donedávna měl na starosti politiky Mezinárodního měnového fondu vůči stran země, zemím s nízkým příjmem a polit rozvoje politiky a e, oddělení pro revizi IMF a je mi také vel, osobně velkým potěšením, že mohu uvítat pana profesora Gutorma Šerdeliupa z Norské e, vysoké ekonomické školy, který se zúčastní našeho slyšení a který vede státní komisi eh, o nezákonných proudech peněz z rozvojových zemí. Ve své prezentaci na toto téma se právě zaměří na nezákonné toky peněz z rozvojových zemí. Dále je nám velkým potěšením, že můžeme uvítat mezi námi pana Raymonda Bakera, který je ředitelem pro globální finanční inakritu, hostujícím, eh, vyučujícím Brookingově instituci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 a spolupracovníkem v Senior Fellow ve Centru Střediska pro mezinárodní politiky. Je autorem knihy, která se jmenuje Achilová kni- pata kapitalismu, špinavé peníze a jak obnovit systém volného trhu po mnoha let. Je uznávanou autoritou v oblasti otázek korupce, praní špinavých peněz, růstu zahraniční politiky, zejména tam, kde se týká rozvojových zemí, ekonomik přechodu a dopadu západních a cizích vůbec zájmů na tyto země. O tom bude hovořit. V neposlední řadou jsme velice rádi, že mohla eh, uvítat pana Pedro de Vasconcelose, koordinátora pro poukazovaná peníze z IFAT, Mezinárodní eh, fond pro zemědělský rozvoj, bude právě hovořit o pou, významech poukazovaných peněz pro rozvojové země. Právě přijel z Londýna po zasedání G20, kde učinil svůj příspěvek. Jsme moc rádi, že tu je. Teď tedy eh, ponechám panu Gererovi kolegovi, aby předsedal této debatě. Eh, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Jak už jsem vám řekl předtím, ať jste kdekoliv, vždycky jste předsedkyně. Já jenom vás na pár minut zaskočím, takže dovolte, abych znovu uvítoval, uvítal všechny hosty a jsem velice rád, že je tady paní Aminata Traore. Chce vám um, poděkovat za účast, protože připravujeme zprávu o důsledcích finanční krize pro rozvoje země, takže slovo má pan Plant na 15 minut. Děkuji mnohokrát. Eh, pane, paní předsedkyně, děkuji za eh, příležitost, abych oslavil tento eh, výbor jménem IMF a budu hovořit o vlivu a dopadu mezinárodní krize na rozvoj země. IMF je velice znepokojen tím, že tato nejhorší finanční krize od doby druhé světové války hrozí, že se mnoho milionů lidí dostane pod ochranu v hranicích chudoby. 10, 8 až 10 milionů lidí by mohlo být zatlaženo do chudoby chudoby podle našich od, eh, odhadů, pokud nebudeme jednat jako mezinárodní společenství rychle. IMF sleduje vedoucí hlasy na světě, které hovoří o dopadu této krize na rozvoj zem. Také včasně radíme členským státům s nízkými příjmy ohledně toho, jak jejich hospodářské politiky by měly řešit tuto krizi. Také voláme po zvýšení zdrojů, zejména na ochranu zranitelných skupin a na zajištění trvalého nárůstu výdajů v prioritních eh, sektorech, jako je zdravotnictví a školství a my jsme eh, své půjčky učinili eh, dostupnější a levnější. Dnes budu hovořit o subsaharské Africe, protože to je oblast, eh, s kterou mám největší známost, ale týká se většina toho, co budu říkat chudým zemí na celém světě. Zaprvé dovolte, abych hovořil o té ekonomické bouři, se kterou se Afrika nedávno setkala mezi rokem 2002 a 2007. Eh, hospodářský výsledek rostl zhruba o 6,5 ročně, což byl nej, nejvíce za posledních 60 let. Inflace klesla na nízkou úroveň prakticky ve všech těchto zemích. Ovšem poté eh, Afriku zasáhly dva globální eh, ekonomické krize. Za žádný sama nemohla. První nárůst potravinových a energetických cen na konci roku 2007 v roce 2008 bylo těžké, aby vlády zařídily nedováželi dostatečné množství potravin, když rostly účty za energie. A pak v roce 2008 začala velká recese. Tady už byly napnuté eh, rozpočty a africké země teď ještě plus k tomu ehm, zjišťují, že eh, klesá export ehm, i zahraniční investice, poukazované peníze klesají a méně se dává na zahraniční pomoc. Hospodářský výsledek by se měl zvýšit jenom asi o 1% v roce 2020 2009 v Africe. Poprvé za celé desetiletí očekáváme, že klesne příjem v přepočtu na obyvatele. Recese ovšem nezasáhla všechny stejně. Zvláště původně byly zasáhnuty země, kde byly vyspělejší finanční sektory jako Jižní Afrika a také rychle a velice byly Eh, zasaženy země, které vyvážejí hlavně jednu komoditu, jako jsou diamanty, bavlna, ropa nebo eh, kaučuk. A eh, zdá se, že ty země, které měly nižší příjmy, byly méně mezi tím zahrnuty, protože zatím byla dobrá zemědělská výroba a pomoc šla, ale i tak tam byl dopad. V celé Africe zranitelnosti jsou velké, stoupá bída a E, také se méně snižuje e, zasažení chudobou. Jak na to reagují africké státy? Rychlá odpověď je lépe než v minulosti. V předchoz, při předchozích poklesech země měly malý manevrovací prostor, jak zareagovat na globální ekonomické zpomalení. Velké rozpočtové schodky, schodky a špatné měnové politiky způsobily, že tyto země byly v budoucnosti, v minulosti velice zasaženy takovými krizami, protože měly velké dluhy, žádné úspory, žádnou ochranu a proto se museli uchylovat k restriktivním obli- o, eh, politikám, museli kontrolovat zahraniční eh, kurzy a zasahovat do domácí ekonomiky a omezovat dovozy vývozy. Teď je to úplně jiné. Většina afrických ekonomik na začátku krize byly na tom lépe. Pro region jako takový v roce 2007-2008 byly vyváženy rozpočty. Některé země dokonce měly mírné přebytky a také úroveň dluhu byla daleko nižší než na začátku 90. letek, také díky iniciativám odlužení částečně a inflace byla většinou pod kontrolou. Takže výsledek toho byl, že tyto země nahromáždily určité nárazníky ve smyslu eh, rezerv a to byla příznivější úvodní pozice a proto spousta těchto zemí byly větší věce ochráněny před eh, těmito těžkými dobami a to teď používají. Eh, schodky rozpočtu budou růst tomto roce ve třech, ze čtyřech afrických zemí. Každá země se musí rozhodnout, jak nejlépe stimulovat domácí eh, poptávku, ale u chudých zemí hlavně flexibilita rozpočtu jim umožnila, aby udrželi přece jenom výdaje na rozvoj. Některé země, jako je Mauricius, Botswana, Tanzánie, dokonce tyto výdaje zvýšily a eh, takže více fungují působí proti cyklickým vývojům. A pomohla tomu také pomoc eh, ze zahraničí, k tomu se ještě dopadlo. Naštěstí inflační rizika zůstávají malá a takže některé země mohou uvolňovat měnovou politiku, mohou využívat měnové kurzy jakožto absorber jenom v omezeném eh, měřítku. Země se neuchylí k restriktivní oblice, která by zasáhla eh, vyhlídky na krátkodobé a střednědobé růsty. Takže jsme opatrně optimističtí ohledně roku 2010 a potenciálu pro oživení. E, co se ve, své smyslu tohoto e, reakce, naš, e, naše vyhlídka je, že bude jenom asi 10% na rok 2010, ale je tady riziko, pokud nedojde k globálnímu oživení, anebo jestliže se politika zvrtne k horšímu, anebo jestliže dárci neposkytnou podporu. Proto musíme zachovávat vyvolávat bdělost ze strany afrických vlád i rozvojnutých partnerů. A teď eh, se musíme podívat na globální prostředí, které tady bylo před krizí. Něco takového nemůžeme brát jako samozřejmě, protože byly, nedá se čekat, že by eh, rostly eh, iniciativy, investice a nebo poukazované peníze ze hraničí. Otovatření na zlepšení podnikatelského prostředí a rozvoj dobře regulovaných kapitálových trhů a větší efektivita eh, kapitálového sektoru bude velice důležitá. Vyžádá si to také větší technickou i finanční podporu ze strany mezinárodního společenství daleko po krizi. Teď se podíváme na to, jak IMF reaguje na krizi v Africe a v jiných zemích s nízkým příjmem za prvé. Eh, zvyšujeme prostředky, které jim dáváme k dispozici. Hodně eh, jsme zvýšili k na financování. Nové závazky se Saharské Africe od září dosáhly dosáhly 3 miliardy dolarů v roce 2009 v porovnání s 1,1 miliardem za celý rok 2008 a 0,2 miliardy v roce 2007. Plánujeme dělat ještě více. Chceme naše půjčování zvýšit na 17 miliardů do roku 2014, většina toho za příští dva roky, aby byl přístup těmto zdrojům. Zdvojnásobili jsme také eh, ty půjčky, které dáváme. Také naše financování je levnější nulové u, eh, úrokové sazby budou částečně v roce 2011 a i potom ještě budeme dávat větší ústupky než předtím. Také poskytujeme finanční podporu, například jsou to zvláštní různé sazby, aby rostla likvidita. Eh, subsaharské země dostávají teď mm, přidělené prostředky zhruba 12 miliard dolarů, aby mohli si posílit svoje rezervy a aby se ochránili před budoucími šoky. Asi některé z nich už teď tuto ochranu budou používat používat jako reakce na tuto krizi. Také měníme způsob půjčování peněz. Uvědomujeme si, že různé země mají různé podpory, proto také máme různé způsoby půjčování podle potřeb té které země. Máme teď stroje, eh, jako okamžité potřeby, krátkodobé potřeby na základě ekonomického šoku a potom eh, potřeby spojené s krát, se střednědobými makroekonomickými problémy. Také jsme zlepš, změnili podmínky, za nichž poskytujeme úvěry. Některé úvěry, například ty okamžité, budou bez podmínek. A podmínky u všech eh, programů IMF byly zjednodušeny, abychom se zaměřili na hlavní cíle a konkrétně i programy IMF už nebudou mít nějaké závazné strukturální podmínky. Pořád pracujeme s orgánami, aby měli pořádné reformy, ale nebudeme zadržovat e, fondy, když se něco neudělá do určitého termínu. Také si uvědomujeme, že e, některé jsou programy, které ne vždycky, e, které pod, zabra, svědčí politice proti cyklickým šokům. Také chceme zlepšovat zdraví zdravotnictví a vzdělávání. Asi třetina eh, našich programů mají na sociální vývoje, například v Burundi. Eh, podporujeme eh, potraviny vydávané ve školách nebo hnojiva a podobě. Zajišťujeme také v jiných programech například bezplatné učebnice a jsou jiné příklady. Také zajímáme plexilivnější přístup k dluhům, zejména tam, kde se to týká infrastruktur, které mají vést dalšímu růstu. Věříme, že chudé země mají dostatečnou strukturu pro rozvoj. V minulosti programy těchto zemí umožňovaly jenom e, půjčování e, ze soukromého sektoru tak, aby bylo možné rozšiřovat investice velice zapotřebí. Ale teď ty země, které jsou velice zranitelné, si budou moci více půjčovat z těchto našich úvěrů, e, koncesionálních i ne. Tohle to dělá Mezinárodní Mezinárodní měnový fond, aby pomáhal zemím řešit krizi konstruktivně, aby se řešily nejenom krátkodobé eh, rizika, ale i eh, aby se myslelo na střednědobý rozvoj po krizi. Co si myslíme, že má dělat mezinárodní společenství? Mnohé chudé země budou nadále velice záviset na nejisté eh, vnější pomoci a soukromé pomoci. To jsou i poukazované peníze. Mezinárodní finanční instituce budou muset nadále poskytovat pomoc. Dělá děláme, co můžeme, abychom dostali této výzvě. Myslíme si, že budou potřebovat asi 50 miliard dolarů navíc vnějšího financování na základě to, navíc k tomu, co bylo na summitu v Glendeagle v roce 2005. Asi třetina bude eh, také z našich koncesionů půjčování a ostatní členské země k tomu musí také přispívat. Všichni donodárci se musí aktivně zúčastňovat, jestli tady vůbec má být nějaký naděje, že docílíme cel, cílu rozvojových mil, tisíciletí. Nakonec řeknu tři věci. Za prvé IMF od začátku si uvědomuje, že to krize bude mít závažný dopad na chudé země a že ohrozí pokrok, který byl učiněn, aby se dosáhlo rozvojových cílů tisíciletí, konkrétně zmírňování bídy. Zrovna tady byla dobrá iniciativa, právě potom zasáhla krize. Proto je třeba jednat. Naše Eh, eh, politik, eh, naše rady jsou jasné. Je třeba bojovat proti chudobě a za splnění cílů, cílů milénia. Proto je třeba uvolňovat rozpočtové cíle krátkodobé. V chudých zemích mají proto prostor je čas používat ty peníze, které byly odloženy stranou pro slíčka příhodu. Ale je třeba eh, více poskytovat pomoc a bylo to třeba dělat hned. Eh, IMF eh, loni hodně dalo peněz, zvýšili jsme půjčování a změnili jsme způsob poskytování úvěru, ale nemůžeme to dělat samo a mezinárodní společenství musí do toho také zasahovat. Děkuji paní předsedkyně za tuto příležitost, abych oslovil tento výbor. Eh, Děkuji, pane Plant. A nyní paní Traure. Děkuji, pane předsedo. Jsem velice ráda, že jsem zde. A že se účastním tohoto vyhodnocování dopadu krize na úrovni chudých zemí a zvláště z hlediska Afriky. Chtěla bych poznamenat, že čelíme systémové krizi. Zvláště jde o to, že klesají zisky což jistě zhorší ještě situaci v Africe, tak jak uvedl předřečník, a povede k dalším krizím, kterým se nedostávalo stejné pozornosti. Od jak živa čelíme krizi rozvoje, krizi kritického myšlení a krizi demokracie. ještě dlouho před stroskotáním tohoto systému. Ekonomická krize se u nás projevovala v rámci otázek surovin a také z hlediska dopadu restrukturalizačních programů MMF, které odsoudily miliony uchazečů o práci k nezaměstnanosti. Potravinová krize souvisela s odvrácením zemědělství od její hlavní funkce, která spočívá ve výživě mužů a žen. Dále jsme měli ekologickou krizi, docházelo k dezertifikaci, k suchu a k záplavám. Máme také sociální krizi. Docházelo k rozpadu fondů Solidarity, došlo ke krizi totožnosti, ztrátě zakotvujících prvků ke konfliktům a také k morální krize, která se projevuje korupcí a beztrstností. Ale více nás nepokojuje trvání toho, že se i nadále pokračuje v tom modelu, který vytvořil tento všeobecný chaos. Situace je stručně řečeno chaotická. Nechci podporovat myšlenku, podle které došlo k zaznamenání pokroku. Těch 6 nárůstu, o kterém hovoří vlády. My bychom to rádi konstatovali na úrovni eh, košíku domácnosti, na úrovni přístupu těhotných žen ke zdravotní péči, na úrovni školství a na úrovni ekonomických příležitostí, které by nám umožnili udržet děti v našich zemích, tak aby eh, nehynuli v moři, když cestují sem. Když slyším, že zdroje MMF se zvýší s cílem poskytnout pomoc našim zemím, které již byly zahlceny dalšími krizemi, na které jsme nenašli řešení, protože si musíme uvědomit, že v našich domech jsme konstatovali, že se nám nepodařilo získat to málo prostředků, které by nám umožnily skoncovat s hladem, vyřešit eh, potravinovou krizi. A přitom se našly prostředky na záchranu bank. A přitom evropští občané jsou překvapeni tím, že některé severské státy nás připravili svrchovanosti. A přitom tyto státy se snažily pomoci svým bankám. A kritika se týkala e, stejně tohoto fondu jako kritika, kterou jsme měli u nás. Tento fond nikdy nebyl povolán k odpovědnosti za ekonomické zločiny v Africe. Nikdy nám nebylo vysvětleno, proč a jakým způsobem bylo nutné liberalizovat, privatizovat a vyvolávat tlaky na rozhodující centra v Africe. Jde o politický princip, když hovořím o krizi demokracie. Pokusím se zasadit tato slova do kontextu. Jsem o to více ráda, že jsem dnes s vámi protože tento proces zapadá také do kontextu výročí pádu berlínské zdi. To byla zásadní změna pro nás. V tomto okamžiku nám bylo řečeno, že diktatura skončila, že je na čase se otevřít, liberalizovat, demokratizovat, zorganizovat svobodné volby, aby konečně došlo k onomu rozvoji, který se nemohl zrealizovat, protože je zde možnost kontrolovat poslance, zvolené orgány. Ale my nemůžeme kontrolovat naše volené orgány. My se můžeme vzájemně zabíjet, tak jak tomu je v Gvineji. Ženy jsou znásilňovány, to je ta těžká daň. A to vše proto, aby se to vyústilo v ten proces, který je zaměřen především na zisky nadnárodních společností a na využívání, drancování surovin. My jsme národem, který je v nebezpečí v tom smyslu, že v tomto okamžiku většina Afričanů ani neví, kde je příčina krize. Nikdo nehovoří o krize v Africe, protože krize tam existuje stále. Naše krize je neustálá. Ale nyní vznikla tato situace na západě a to nutí velkou část veřejného mínění a vedoucí eh, třídy, která vládne, aby si uvědomila, že je možné toho využít i ve směru k nám a říkat nám, jste na dobré cestě, uděláme vše proto, aby nepoklesla produktivita a konkurenceschopnost, která byla zajištěna v posledních letech, ale ve prospěch koho? Tato míra růstu, která byla zaznamenána v některých oblastech, jako je cestovní ruch, dobývání ropy a dalších oblastech, se v žádném případě nepřenáší do každodenního života mužů a žen. Podle mého názoru je velmi důležité využít této krize využít také těchto 20 let demokratizace, o které jsme se snažili neúspěšně u nás, abychom přestali se domnívat, že chudá, Evroka, eh, chudá Afrika je tím, kdo prohrává v této situaci. Já si myslím, že dnes si musíme říci, že Afrika je určitě tím regionem světa, který může názorně ukázat, kam až může živelně vést tento systém ve smyslu ničení lidských životů a ekosystému. Afrika je důkaz. Afrika je hybnou pákou z hlediska bohatých eh, zemí a nových ekonomik. My jsme svědky nového dělení Afriky. Já jsem se velice zabývala otázkou nových ekonomik. Kam až mohou jít nové ekonomiky? To mě příliš eh, neovlivňuje, protože se jedná o stejný systém a my jsme svědky ponižující situace, která, které se využívají suroviny těchto národů v některých regionech světa. Bylo by dobré, kdyby nám bylo řečeno, o jaký rozvoj se jedná. My jsme se pokusili o všechno a přesto se nám to nedaří. Krize by pro nás mohla být příležitostí, abychom přehodnotili tento rozvoj, který nám neumožňuje zpracovávat suroviny v Africe, zajistit přidanou hodnotu, zajistit tu deklarovanou demokracii u nás. Pro nás to znamená hlasovat pro ně a vše bude v nejlepším pořádku. Ve skutečnosti se jedná o to, že se má legitimizovat eh, vládnoucí třída, která bude zneužívat zemědělství, která bude ničit zárodky průmyslu, zárodky řemeslné výroby a kultury. Já jsem rozhořčená jako žena, protože ženy platí tuto cenu. Ženy od rána do večera se musí snažit reagovat na tuto situaci, na toto přetrhané předivo sociální sítě. Nikdo nepřichází ze Světové banky. Při vší úctě není to osobní záležitost, ale já zde kladu otázky, které by si měli všichni klást. Jsme nějakou zvláštní rasou, které se nedaří tam, kde ostatním se daří, anebo selhává samotný systém. Je to neudržitelný proces, který se dotýká celé země koule. Vzhledem k tomu, že je to problém, který se týká celé země koule, měli bychom pochopit, co se děje Afričanům. Myslím si, že je nutné změnit paradigma. MMF by nemělo mít možnost pokračovat v politice, která zredukovala význam našeho kontinentu na tuto situaci, kterou známe. Většina snah MMF bude věnována Africe bez přítomnosti Afričanů. Většina žen a mladých, kteří emigrují, nevědí, co je Mezinárodní měnový fond. Nejedná se pouze o Mezinárodní měnový fond, jedná se také o Evropu, protože Evropa je liberální. Evropa dnes slaví eh, zhroucení berlínské zdi, ale objevují se nové zdi. Schengenský prostor není obkličen zdmi. Neumírali naše děti eh, v Ceuta a Melila. HDP není to také zeď My nemáme prostředky pro to, abychom byli konkurenceschopní a přesto jsou to ekonomické ukazatele, který, které vám umožní vstoupit na dvůr velkých. USA se snaží nahrazovat OSN a říkat, kdo je dobrý, kdo není dobrý. Toto se děje mimo nás a vede to k tomu, že zásadní dnešní otázka je světové vládnutí. Nikdy nebude regionální a lokální demokracie, pokud se nevyřeší problém povahy vztahů mezi mezinárodními organizacemi, rozvinutými zeměmi, novými ekonomikami a ostatními zeměmi, které zastupujeme my. Protože já pocházím z enklávy, která je napůl eh, zaplněna pouští, kde není možné důstojně žít. Ze všech stran musíte bojovat za přežití. Mám dojem, že svět se stal obrovským vězením, kde bohatí se zabarikádovali a dávají jenom pokyny v rámci readmisních dohod toku přistěhovalců a naši vedoucí představitelé jsou pouze eh, hlídači žalářů. A tyto země jsou tlačeny do většího liberalismu. Jistě, liberalismus má své přívržence, ale není to případ mojí země. Představitelé vlád se snaží využít eh, těchto finančních prostředků, ale Afričané musí zaplatit těžkou daň za situaci současného světa. Děkuji. Ano, děkuji paní Taore. Nyní je čas na komentáře ze strany nás, ze strany poslanců a poslankyň opravdu tady máme experty, kteří jsou eh, jaksi srdcem angažování ve věci v různým způsobem. Ano, potřebujeme někoho, kdo začne. Sice jsem nebyl příliš eh, přepraven po tom ohňostroji paní Aminaty Traoré. Eh, byl jsem trochu konsternován těmi obviněními, které zde zazněly. Můžeme položit otázky oběma eh, vystupujícím. Já mám otázku na zástupce MMF. Myslím, že ta oponentura vyplynula z těch eh, vystoupení dvou eh, prvních vystupujících. Chtěl bych vědět, do jaké míry, do jaké míry Sdílíte to prohlášení, které zde zaznělo ze strany paní Aminaty Traoré? Existují nějaké postupy, které jsou realizovatelné? Já patřím k reformistickému hnutí. A chci se zeptat, je možné eh, zlepšit situaci na základě existujících struktur? To je první otázka nepůjdu až k odsouzení, všeobecnému odsouzení Mezinárodního měnového fondu. Vím, že politika 80. let tohoto fondu měla ten dopad, který jste popsala v Africe. Ostatně Mezinárodní měnový fond pak změnil politiku. Fond byl kritizován v rámci restrukturalizačních programů, které svým způsobem zajišťovali nebo snažili se zajistit rozpočtovou eh, rovnováhu, což samo o sobě není špatné. Mě vždy překvapovalo, že zde nebyly doprovodné akce tohoto programu. Pokud tady byla snaha zajistit rozpočtovou rovnováhu, tak eh, zde měla být příslušná politika, která by odpovídala sociálním eh, tužbám. MMF se stal jakýmsi obětním beránkem. Nesmíme zapomenout na to, že tento fond v podstatě se rozhodl přispět důležitým způsobem k naplnění stanoveného HDP. Pak proběhla fáze až do roku 2005, kdy toto, eh, tyto sliby nebyly dodrženy. Ty budou dodrženy až roku 2015, alespoň to bylo prohlášeno a teď vidíme, že ani roku 2015 nebude tento slib dodržen. A teď bych položil další otázku paní Aminatě Traore. Ty texty, jako například dohoda z Kotonu, které eh, budou revidovány, neobsahují přece jen tyto dohody určitý základ, který by byl schopen zajistit jinou politiku, zvláště dohoda z Kotonu, stanovuje podporu dalších jiných subjektů, například soukromý sektor a také podporuje občanskou společnost, tedy nevládní rozvojové organizace. My víme, do jaké míry Afrika se stavěla proti tomu, aby občanská společnost figurovala v dohodě eh, z toho kotonu. Byla to evropská strana, která to prosadila pro jednou, pokud jsem dobře pochopil váš projev, eh, Evropa zafungovala dobře, protože je to občanská společnost v Africe, která by měla zde uplatnit svoje struktury, zvláště v zemích, kde není eh, zajištěno správní, správné vládnutí. Jsou to ty výsadní záležitosti, jako je bezpečnost občanů. Samozřejmě to patří k výsadám vlády, ale chudoba zde není zohledněna tak, jak jste to uvedla velmi výmluvně. Měla by se diskuze vést této poloze. Já se snažím najít ty střípky, které by nám vytvořily mozaiku, tak aby jsme pokročili před. Vy jste použila velmi tvrdých slov ve vašem projevu. Ale my jako politický subjekt nemůžeme zůstat bez odpovědi na situaci, kterou jste vylíčila. Madame Já bych chtěla položit otázku Markovi Plantovi. Vy jste popsal ve svém projevu snahy, které rozvíjí Mezinárodní měnový fond, aby pomohl Africe. Naposledy, když jsem se podívala na čísla, to bylo v půlce září, byla tam procent půjček, které byly poskytnuty ve prospěch Afriky. Ráda bych se seznámila konkrétně se seznamem zemí a s částkami, které tyto země měly k dispozici. Od, dubnu to naví, od dubna to navýšení bylo asi o 250 miliard a teď ta část, tedy to byla ta část, která je skutečně věnována Africe. Pan Kazmarek. Pane předseda, chtěl bych se eh, eh, zeptat na otázku demokratizace nebo demokracie. Nemohu souhlasit s tvrzením, že demokratizace či demokracie oslabuje šance na rozvoj. Samozřejmě v eh, případu Německa demokratizace nevyřešila veškeré společenské a ekonomické problémy. A právě teď, když si připomínáme výročí pádu zdi, hovoříme o těchto problémech a to se týká i chudších eh, zemí světa. Se více než půl milionu lidí odešlo z východního do západního Německa. Ne, nezaměstnanost ve východním Německu je daleko vyšší než v západním, také průměrný plat je tam nižší, takže demokratizace automaticky problémy neřeší, ale za to nemůže demokracie, že jsou ty problémy tady. Já jsem také ze země, která bývala velice chudá a kde hospodářské společenské změny by byly nemožné, kdyby právě nebylo demokracie. To ovšem neznamená, že demokracie je už hotový recept. Proto také nehovoříme pouze o demokracii. O čem hovoříme? Hovoříme o dobré zprávě veřejných věcí, o boji proti korupci, o budování administrativního potenciálu jak vy jste sama říkala, aby místní elity měly k dispozici nástroje a možnosti, aby mohly využívat možnosti pro rozvoj. Ovšem podmínkou, která musí být hned na začátku splněna, je právě větší e, účast společnosti na tomto procesu. To znamená, že ty vlády, které nebyl, nejsou demokratické, předtím koloniální nebo autoritářské, to tyhle vlády nikdy neřešily problémy v chudých zemí. My se můžeme vinit z toho, že nejsme dost efektivní, že ty nástroje, které budujeme, fungují příliš pomalu, ale myslím si, že problémem není demokracie či demokratizace. Ano, děkuji, pane Kračmarek. Pan Kačman. Um, děkuji vám. Já se omlouvám všem, kdo tady přednesli prezentace, protože já jsem dorazil pozdě, až teprve, když hovořila paní Traore. Ovšem, pomohlo mi, že jsem poslouchal vaše předchozí reakce. Děkuji, že jste se dostavili mezi nás a že jste se vyjádřili tak naprosto upřímně a řekli, řekli jste to všechno tak na rovinu. Lidé tady uh, často věci hezky učesávají a obalují, zaobalují je tak, aby eh, je řekli diplomaticky, tak, abychom to dokázali spolknout. Lidé tady hovoří o demokracii. Ale co to je demokracie, když, to, když nás to nenasytí? Co to je demokracie, která nám, nás nenapojí, která nedá dětem e, léky, léky, které potřebují k tomu, aby eh, nepřišli o život, aby Eh, například matky nezemřely při porodu. K čemu pak je taková demokracie, když eh, nepřinese ty základní změny, které potřebujeme v oblasti lidských práv, lidské důstojnosti a základních svobod? Ano, skutečně máte pravdu. My budujeme bariéry, kapitálové investiční bariéry, podporujeme dotace, máme nadprodukci, pak to pošleme do rozvojových zemích, ehm, zbankrotujeme tím jejich trhy prostě se chováme tak, že se staráme nejprve sami o sebe. Celá otázka migrace. Lidé v tomto parlamentu, jak si jim nedochází to, že vždy bude existovat nějaká migrace, nějaké migrační toky, dokud bude někdo mít za to, že tím, že od někud odejde, tak si zlepší svoji situaci, zlepší svůj život. Nezapomínejme na to, že remitence, tyto remitenční platby, které, eh, které plynou do rozvojových zemí daleko převyšují rozvojovou pomoc. A migraci učiníme přítrž jedině tehdy, když zároveň odstraníme ty velké výzvy, které, které před námi stojí. To se týká investic, to se týká tragických dopadů klimatických změn a to není nic budoucího. To se odehrává právě teď. Je to také o tom, abychom si uvědomili, že musíme odstranit chudobu, týrání, mučení, válku a útisk. Protože i tyto, eh, tyto neduhy nutí lidi k tomu, aby, aby migrovali. Prosím vás, nesnažujte se nějak eh, modulovat svůj hlas eh, nebo svoji terminologii. Někdy prostě babylonská věž může padnout jedině tím, že budeme dostatečně hlasitě křičet. Já si vzpomínám na profesora Nairy Woodce, kdy se řešila celá záležitost remitencí a těch nových finančních prostředků, které byly najednou k dispozici po hospodářské krizi. Hospodářská krize, která je způsobena hamižností a která nejvíce poškozuje ty, kteří jsou nejméně schopni těmto dopadům čelit. A já jsem se poučil, stejně jako paní předsedkyně, o tom, jak málo nových peněz bylo poskytnuto africkým zemím. 86% bylo dáno k dispozici těm novým ekonomikám, takzvaným emerging economies. Ale mě by zajímala odpověď zda IMF a Světová banka by byly efektivnější, kdyby možná měly širší základnu, reprezentativnější? A jaké kroky můžeme my, jakožto členové parlamentu, požadovat od IMF? Aby se aspoň částečně vyhovělo té kritice, která tady zaznívala. Ale, paní Traore, já to říkám teď jako faktické konstatování. Lidé si neuvědomují, často si ani nedovedou představit, co to znamená vidět jediné, naše jediné dítě, jak musí odejít ze země, jenom proto, aby čelilo nejisté budoucnosti, kterou může být i smrt, chudoba, nebo nemoc, nebo všechno tohle, co nakonec skončí tou smrtí. Jak se cítí taková matka? A já si myslím, že tohle je něco, co bychom měli mít na paměti my všichni tady v Evropském parlamentu i v dalších evropských institucích. Si no hay más preguntas, yo... A děkuji. Pokud nejsou žádné další otázky nebo připomínky, tak bych se rád vyjádřil sám. Slyšeli jsme něco od IMF, eh, IMF řeklo něco, co snad by nemohlo zaznít ani před pěti lety, že, e, že krize je tak významná, že musíme být trošku uvolněnější, pokud jde o naše měnové cíle. Já myslím, že tohle je bezprecedentní. A hodně to vypovídá o závažnosti té krize. A paní Traore, Vy jste představila celou řadu velmi důležitých bodů. Řekla jste, že například, že v Africe je krize permanentní. Není to něco, co se děje jenom teď. Není to něco, co můžeme vystopovat někdy do roku 2008. Je to prostě krize neustálá. Ano, došlo k určitým průlomům, k určitým pokrokům, které nakonec profiltrovaly až do ekonomik, ale vlastně to nezlepšilo každodenní život lidí. A řekla jste ještě něco dalšího, ještě snad ještě více úderného, že tito lidé cítí naprostou bezmoc ve tváří tvář novému dělení Afriky. A pak jste řekla také, promiňte, omluvte mě, ale já jsem zoufalá. Toto zoufalství je jakýmsi hnacím motorem. To zoufalství může mít nějakou roli eh, hnací síla, ale musí to samozřejmě vyvolat také naší reakci na tuto krizi, která je v rozvojových zemích tak hluboká. Nyní mají zpravodajové pět minut na to, aby zareagovali. Thank you, Mr. Děkuji, pane předsedo. Mohuli. tak začnu něčím, co se stalo ještě před krizí, když jsme byli ve starém modelu rozvoje. Já jsem hovořil s prezidentem. Ekonomika jeho země e, byla jaksi na cestí, příliš mnoho peněz se tisklo. Prostě typické nectnosti státu, který má příliš mnoho nerostných zdrojů. A já jsem mu vysvětloval určité ekonomické záležitosti a on přikyvoval a tak dále. A pak řekl, no dobře, my se o to postaráme, o tyhle ty makrozáležitosti, ale mimochodem neměli byste pro nás nějaké traktory? Já jsem říkal, podívejte se, já jsem z IMF, my jsme banka, my dáváme peníze. A říkal, prosím vás, žádné další peníze ti lidé tady, a ukazoval na svého ministra financí a další, ti to prostě rozkradou. Dejte mi něco, co potřebujeme, to jsou traktory. A tato epizodka, tato historka ukazuje dobře několik věcí že vývoj potřebuje makroekonomickou stabilitu, potřebuje, aby lidé byli schopni přijímat těžká, zodpovědná fiskální rozhodnutí. Státy, které tak neučiní, pak umožní, aby za ně rozhodovaly jiné mechanismy. A zároveň makroekonomické záležitosti jsou někde tady, ale musíme mít také věci přímo v terénu. Ty traktory, ty další věci, které pak eh, dávají smysl těm makroekonomickým opatřením. Prostě ta potřeba něčeho reálného. A tady je samozřejmě další problém, na který poukázal, že když jenom vlejeme peníze do skorumpovaného systému, tak to nepovede k tomu, že bude víc traktorů. A já myslím, že se, jsme se naučili eh, jak si pozlem hodně těch věcí, na které upozorňovala paní Traore. Nepodařilo se nám často snížit chudobu je pouhými finančními injekcemi. A tím pádem jsme nedosáhli stability. My jsme se hodně začali zabývat tím, jak fungujeme v 90. letech. Daleko více teď zaměřujeme na to, že chceme, aby nám samotné státy řekly, jak chtějí být podpořeny, jak můžeme podpořit jejich rozvojové strategie. Včetně odpouštění dluhu, včetně mm, cílu tisíciletí. V rámci toho jsme začali vytvářet novou strategii rozvoje světa. Možná nebyla úplně správná. Ale opět slyšíme ty hlasy, o kterých hovoří paní Traore možná jsme je ještě úplně stoprocentně nevyslechli, možná neznáme všechny odpovědi, ale myslím, že jsme nastoupili správnou cestu, kdy se snažíme naslouchat lidem, naslouchat lidem z místního rozvoje, místním hlasům, kteří se snaží tomu rozvoji pomáhat. Myslím, že dochází k fundamentální změně. Možná, že není dost rychlá, možná, že nešla dost hluboko, možná neznáme na všechno odpověď, ale myslím si, že došlo ke zlomové změně našeho nazírání. Makroekonomická stabilita pro mikro když mikroekonomicky nic nefunguje, to nemá smysl. Musíme eh, diskutovat o věcech dlouhodobě, musíme se snažit identifikovat správné mechanismy. Není mož... ne, žádná země eh, s, nedosáhla snížení chudoby bez určité míry růstu. Růst je zapotřebí, ale nestačí samotný růst nestačí k nakrmení lidí k tomu, aby se dostali do škol, k tomu, aby měli zdravotní péči. Je potřeba mít růst, to znamená makroekonomická čísla, ale zároveň musíme mít také instituce, které jsou oporou tohoto procesu a to je eh, práce, která musí dál pokračovat a čím více uslyšíme takových hlasů jako paní Trahore, tím lépe na tom budeme. A byla tu ještě jedna otázka od paní předsedkyně. Jak je to vlastně s objemem naší pomoci? Já nemám přesná čísla, ale procentuálně ano, posíláme do Afriky relativně málo peněz. Ale musíte také chápat, co je IMF jakožto instituce. Naše instituce má řešit problémy s platební bilancí, které jsou akutní, které mohou mít systémové dopady na celý svět. My jsme rozvojová instituce, působíme v Africe jenom v té míře, kdy pomáháme některým zemím řešit jejich makroekonomické nerovnováhy. A to nestačí ke nastartování opravdového rozvoje k Africe. K tomu potřebujeme dlouhodobé investice, investice do lidského a fyzického kapitálu a k tomu není IMF určeno. Naše peníze jsou krátkodobé a půjčujeme je draho oproti třeba Světové bance, Evropské komisi a dalším plácům. A za IMF jsme podporovali 0,7%, které by měly státy dávat na rozvoj. Ale my nejsme tou správnou institucí, která to má tlačit. My jsme k tomu, abychom dávali náplasti. Vidíme určité díry v rozpočtech, které ohrožují rozpočty, rozpočtové strategie. Já neříkám, že to stačí. Tyto strategie možná vycházely z omezených zdrojů. Pomoc může být také omezená. Mnohem méně, než bylo na summitu v Gleneagle. Mnohem méně, než co se slíbila. Věci se zhorší a my musíme ty strategie aspoň nějak udržet, než se svět rozhodne, jak chce rozvoj podpořovat. Myslím, že správně je, je správné žádat více peněz pro Afriku, pro rozvoj, ale musíme se dobře zamyslet nad tím, jaké instituce k tomu budou použitu a použity, aby to africkým zemím opravdu maximálně pomohlo. A já nevím, zda IMF je k tomu ta nejlepší instituce. Ještě byla jedna otázka ohledně z toho, jestli naš, naše demografická, demokratická základna zastoupení v IMF je dostatečná. Ano, to je něco, o čem se hovoří už dlouho. G20 se vyjádřila velmi silně. Existuje proces, jeho cílem je zabývat se například hlasovacími právy v IMF. My procházíme reformami, další reforma bude v roce 2011, jsou to důležité kroky vpřed. Paní Traore, pět minut, prosím. Donc, euh, je, je vous remercie pour... Eh, děkuji vám za komentáře a otázky. Já si myslím, že podstatou mého myšlení je konstatování, že jsme dnes v situaci, která je nesmírně závažná, kritická ze světového hlediska. A poprvé na severu, stejně jako na jihu. My všichni jsme svědomi závažnosti této situace. Ta vyplývá z koncentrace finanční, politické, ekonomické, mediální moci v některých půlech. A tato kumulace eh, vlastně eh, probíhá na základě pauperizace Často analýzy jsou zkreslené. Je zde teoretický deficit, který tvrdí, že příčinou je chudoba. Chudoba není fatalita. Afrika není chudá. Afrika je obětí bohatství. Byla zde snaha získat bohatství Afriky během pěti století. My jsme přispívali k vytváření tohoto kapitalistického systému v rámci obchodování, z eh, otroky, kolonizace a toto vše souviselo s Afrikou stejně jako současná krize. Afrika je jakousi hybnou pákou východiska z krize. Já bych nebyla ráda, kdybychom se rozlítosňovali nad osudem Afriky a říkali, zlepšíme tuto situaci. O to nejde. Jde o změnu pohledu na Afriku. Jde o to, abychom konstatovali, že pokud jsme se ocitli v této situaci, je to naší vlastní vinou. Vládnoucí představitelé by měli umět hledět do očí bankám. Moje země má 12 milionů obyvatel. Máme obrovské množství politických stran, 127, 250 stran existuje v Kongu. Kdyby nás brali vážně, tak by na nás chtěli, abychom měli strukturovanou vizi z hlediska těch velkých výzev, které jsou ekonomické, sociální a ekologické. Afrika nemá žádný diskurs, žádnou vizi. Já jsem byla v OSN a e, roku 80. a 90. letech jsme měli samity pro všechny možné kauzy a nikdo tehdy netušil, že se ocitneme v této situaci. Byl sociální summit, summit eh, žen a tak dále. A jaký je výsledek? Nic jsme neudělali. Lituji toho. Vím, že jsme neměli žádnou šanci dosáhnout eh, miléniových cílů a v současné krizi to není možné. Ano, eh, změnit přístup, s tím souhlasím Nejsem pesimista a nemám eh, právo být pesimista. Vycházím z terénu. Zaměřuji se na mikrouvěry a snažím se o osvětu. Snažím se rozvíjet myšlenku na základě toho, co umíme sami dělat. Všechny tyto alternativy, které jsme nahromadili, nikoho nezajímají. Co zajímá Západ? Západ zajímá inkasování, udržení moci, rozdělování finančních prostředků. A tak dojde eh, k redukované demokracii. O co jde? Nejde o peníze MMF. Jde o schopnost Afričanů mít vlastní myšlení, stanovit si, jaké jsou naše cíle. To je problém. Vše je děláno, abychom byli rozděleni. Africká unie nemůže být kopií EU. My víme, odkud pocházejí sankce. Jak naše vlády nejsou schopny nám naslouchat lokálně. To, co říkám zde, nezajímá moji vládu a v žádném případě neovlivňuje rozhodnutí v mé zemi. To je ten nepřekonatelný zdroj, který spočívá v lidské síle. V současnosti se pohybujeme na základě logiky dravců. Evropa se barikáduje. Afrika byla vždy zadním dvorkem Evropské unie. Tam se hledaly suroviny. To, bylo také, to byla také skládka. Naše děti musí demontovat počítače. Kdybyste viděli, jakou povahu mají odpady v Africe, viděli byste, že se jedná o skutečný zločin. Nejde o to, abychom někoho kritizovali, někoho rozčílili. Jde o to, abychom sami identifikovali naši situaci. Když jsem se dívala na to nadšení v posledních dech eh, v Německu, před 20 lety jsem byla mladší, ale dnes si říkám, v podstatě ta zeď byla symbolem. Ta zeď se zhroutila fyzicky, ale přemístila se jinam, protože strach, frustrace, ponižování východních Němců, to je to, co dnes prožívají Afričané. Jak je možné, že znovu sjednocené Německo je součástí Evropské unie a jak je možné, že se zde nedá demokraticky řešit eh, problematika, která zde Eh, existuje. Afričané marně buší na dveře Evropské unie. Jak je možné ovšem tyto problémy řešit, když naši eh, zvolení představitelé jezdí do Washingtonu a jinam a snaží se liberalizovat? Co se týče dohody z Kotonu, jde o to, aby se nám podařilo chránit ty, které jsou kategorie, které jsou nejzranitelnější. Půjde o to, abychom jednali jako svrchované státy? V této souvislosti tady nemáte odpověď na tyto otázky. Tuto odpověď musíme najít lokálně. Tato krize je dramatická. Já, když zde vidím miliony litrů vylévaného mléka, tak si říkám, tento problém tady existuje a nejenom proto, že neexistuje kapacita Afričanů vyřešit tento problém. Musíme eh, se z toho dostat společně dado tan interesante. Ano. Děkuji. Děkuji těmto řečníkům za velmi zajímavé prezentace. Děkuji vám oběma. A ronda que tenemos de intervención a eh, Další část tohoto zasedání eh, zde vystoupí eh, dva eh, řečníci, profesor Šedelrup eh, z Norska, z Norské vysoké školy ekonomické. A byl bych rád, kdyby nehovořil dále než 25, maximálně 30 minut. Uh, thank you very much. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, dámy a pánové. Já se hovořím jménem norského výboru, který má zkoumat dopady daňových rájů na rozvoj. Mandát od norského parlamentu jsme dostali takový vy, vy, vyhodnotit velikost tohoto jevu a důsledky a jaká opatření by mohla skorigovat námi zjištěné škodlivé účinky a nakonec doporučit operační instrukce pro Norfund, což je Norský investiční fond do eh, rozvojových zemí. Nejprve něco řeknu o tom, jak fungují daňové ráje, aby se si uvědomili, v jakém měřítku ten problém existuje. A než budu pokračovat, tak ještě řeknu, že tento výbor, kde jsou lidé ze soukromí, a veřejného sektoru se shodly na všem, co se praví v této zprávě. Nejprve čísla výbor zjistil, že nezákonné toky kapitálu v amerických dolarech se odhadují ve výši 641 až 941 miliard, což znamená, že i na tom konzervativním konci to pře, eh, přesahuje čistý příliv kapitálu do chabých zemí a představuje to zhruba desetkrát víc, než kolik se dává na rozvojové pomoci rozvojovým zemím. To jsou obrovské peníze v černé ekonomice. Navíc jsme zjistili, že boháči, čímž myslím lidi, kteří mají minimálně čistého milion dolarů, eh, zjišťují, eh, tedy unikají vlastně na daních zhruba tomu, co odpovídá procentu HDP eh, Spojených států. A hlavně potom to vlastně využívají vedoucí třídy v těchto zemích. Takže když se podíváme na rozdělení čistého příjmu, znamená to, že vládnoucí třídy rozvojových zemí jsou tedy příliš zastoupeny, co se týče daňových rájů. Také víme, že boháči v západních zemích často jen, eh, deklarují jenom 5% toho, co ukládají v daňových eh, rájích, což zase nás vede k otázce redistribuce a e, čím se odlišují daňové e, e, ráje od toho, čemu by řekl normálně země. Jsou tady dva knihy účetních knih. Jsou tady vlastně jedny daně pro místní firmy, což znamená vysoké zdanění a takzvané normální přes, pravidla. A pak je tady další soubor pravidel pro podniků, které řídí a provádějí podnikání v jiných zemích a ty potom mají nulové zdanění, velice mírné nebo žádné předpisy se jich netýkají netýkají a navíc je to všechno eh, tajné. Tomu se říká legislativa pro zahraniční investory. A podnikatelská koncepce je taková, že vlastně mají získat eh, příjmy z registrace a správních poplatků těchto zahraničních investorů. Abychom si to řekli na rovinu. Tato legislativa pro zahraniční investory je natolik zhoubná, eh, že je zakázána, aby se používala domácími firmami jsou to jenom zahraniční firmy. Když se podíváme zase na eh, tyto jurisdikce v porovnání s normálními státy, tak ty normální nikoho takto neohrazují nějakou zvláštní plotem, mají normální auditory, eh, normální, eh, normální inspektory, kteří kontrolují účetnictví, mají požadavky na účetní závěrky, na, zatímco daňové ráje nic takového nemají. Ty mají doložku úniku, což znamená, že jestli jestliže chcete vyšetřovat někoho v daňovým hrájích, pak je e, varován a může rychle převést své finanční prostředky do jiných daňových rájů. Pak jsou tady různé další výjimky. Norský vývoj je velice skeptický ohledně toho, co si e, myslí e, země G20, co by to mělo vyřešit, konkrétně dohod o výměně informací. Já už jsem hovořil o těch strukturách, ty vlastně ohrazují plotem všechny tyto daňové eh, eh, ráje. Takže tady nejsou žádné informace o registracích a to se rozhodně nezruší tím, že se zavede jakási eh, smlouva o výměně informací. Tady máme Baracka Obamu, když kandidoval pro zvolení a říkal, že buď tohle to je největší budova na světě nebo největší tak podvod vlastně daňový. To je na malém eh, ostrově, na malé budova na v Kajmanských ostrovech, kde je více než 12 700 podniků, které jsou tam rezikrovány. A jsou to, je to firma, která vlastně je, eh, tam má doslova poštovní schránky a zisky, které se zde zaregistrují, ty se dělají jinde, ty se dosahují v New Yorku, v Londýně, jinde, ty se rozhodně nevytvářejí na Kajmanských ostrovech. A to velice je dobrou ilustrací problému, že tady vlastně se nic neděje, že tady nikdo nic nepodniká a že se to mělo zdanit někde úplně jinde a ne, aby se na Kajmanských ostrovech to danilo nulovou dan, daňovou sazbou. Uměré struktury, eh, panenské ostrovy, které patří Británii, 19 tisíc obyvatel, 830 tisíc registrovaných podniků, 43 podniků přepočtu na obyvatele. Není možné, aby to tam skutečně fungovalo. Svědčí to o tom, že tam se nic neděje, že to jsou zase beneficienti, kteří žijí někde na západě. A ještě daňové ráje, to jsou vlastně maličké jurisdikce, kterými plyne obrovský kapitál. Rozhodně pro ně není ziskové zavádět nějaké regulativní opatření, pokud nezdaňují kapitál kapitál. A kdyby měli zdaňovat kapitál, pak by se to zase obcházelo, protože pak by zavedli jenom zase náklady na transakce a nebylo by to už ale ziskové. Hovoříme o tom, zda vlastně můžeme reformovat ty zuby, které se zakusují do daňového základu. A tady vidíme odpověď. To nejde, protože ono by to pak už nebylo ziskové. Tady je sedm hříchů, na které přišel norský výbor. Já od po těch důležitějších budu hovořit podrobněji. Nejprve proberu body 5 a 6. Ty jsou zcela samozřejmě dajové ráje eh, způsobují, že kriminální činnost je bezpečnější, protože se tam snadněji takovéto e, zisky z toho uschovají. A e, když tedy někde někomu projde nepozorovaně zločin, vede to k další zločinné činnosti. A pak je tady věc, která vypadá přijatelná pro každého, přitažlivá, že se sníží daně. Ovšem země, které mají velice e, slabé instituce, zase jedině se setkají s tím, že všichni budou budou se věnovat takovéto činnosti a že tyto země pak budou mít daleko nižší příjmy. Norský výbor si myslí, že eh, také daňové ráje zasahují do suverenity jiných států. Proč to říkáme? Obecně se uznámenává v daňových zákonech mezinárodních, že příjem eh, podléhá zdanění v zemi, kde byl vytvořen. To je eh, takzvaná zásada zdroje. A vlastníci, rezidenti by měli být zdaněni tam, kde mají bydliště. A proto tedy norský výboj říká, že daňové eh, eh, ráje umožňují vlastně daňový eh, sídlo jinde a že vlastně to umožňují lidem, kteří ve skutečnosti mají pobyt jinde a že blokují informace pro skutečné vlastníky a tím vlastně zasahují do daňového základu toho druhého státu. A protože tohle dělají, protože je tady takováto legislativa, která zneužívá si situace pak mají velice silnou vyjednávací pozici vůči chybí, chybím, chudým zemím, které potřebují kapitál a zneužívají to tím, že s nimi uzavírají daňové smlouvy, kde chudé země se pak vlastně vzdávají prakticky všech daňových práv za výměnou za kapitál. Daňové smlouvy se uzavírají, aby se vy, zabránilo nebo zmírnili důsledky dvojího zdanění. A v Indii a viděli jsme například říkat, že eh, spousta eh, takovýchto investic do Indie například pochází z Mauricia, čili to evidentně není možné. Ve skutečnosti prostě jsou lidé, kteří své fondy nechají procházet Mauriciem, ale kdo z toho má skutečný prospěch? Pouze daňový ráj. Daňové ráje také poškozují efektivitu finančních trhů. E, ukázala to i finanční krize. E, ukázalo se, že jsou snahy ukrývat aktiva v těchto rájích a také to samozřejmě vede e, k insiderovému obchodování, to znamená na základě vnitřních informací na burzách a daňové ráje vytvářejí informační asymetriku mezi stranami, které poškozuje potom efektivitu finančních trhů a pak zase eh, úvěry pro chudší zemi eh, jsou dražší. O to je velice dobře známý mechanismus. Ale kromě toho daňové ráje oslabují národní daňové systémy, zvyšují také náklady na zdanění, protože pak je obtížnější danit kapitál neférově. A v rozvojových zemích kapitál je nejdůležitějším daňovým základem. Bývalo to tak i v Evropě za průmyslové revoluce. Tanzánie je příkladem. E, vlastně 70 e, daňových příjmů pocházejí jenom z 286 podniků, bez ohledu na to, kolik lidí tam žije. A co se dělá? Tady se prostě nahlodává daňová, daňový základ a pak je e, snaha státu samozřejmě výše zdanit těch pár zbývajících daňových poplatníků. Vede to potom vlastně k nadměrným eh, daňům, daním z eh, v, při, eh, dovozu a vývozu, což zase samozřejmě vede k větší míře pašování a všechno to brzdí růst. A takové daňové ráje také snižují efektivitu alokace zdrojů, protože je samozřejmě snazší nebo lepší, výhodnější potom dělat projekty, kde zase mají možnost využívat daňových služeb těchto daňových rájů. Jsou tedy tady potom subjekty daňových rájů, ty, které se postarají o to, aby se zase kapitál eh, alokoval někde mimo projekty, které by opravdu pro danou zemi byly výnosné. Teď něco řeknu o makroekonomice a demokracii a pokusím se to provázat s tím, o čem hovořili dva předřečníci. Jeden z hlavních příspěvků eh, ekonomického růzkumu je, že institucionální kvalita je velice důležitá pro růst. Když hovořím o kvalitě institucí, myslím tím veřejnou zprávu, proces eh, tvorby zákonů, demokracie, právní stát a tak dále. Lepší kvalita institucí eh, může eh, například vést k sedminásobnému nárůstu národního příjmu, když sama stoupne dvakrát daňové. Dra je podle naší komise, našeho, vý, našeho výboru zase jaksi kradou zdroje od společnosti, protože eh, ta kořist se dá někde ukryt. Daňové eh, ráje tedy zase nahlodávají i kvalitu institucí a to je samozřejmě velice tvrdé tvrzení. Můžeme ho prokázat, máme proto nějakou podporu, ukáži vám, co se ve skutečnosti děje. Jak se kradou eh, peníze daňových pod, pod, ne, poplatníků, pak se méně investuje do kvality investicí. Mobu se Seto, který byl prezident prezidentem Konga v letech 65 až 97, jeden z výrazných diktátorů, ukradl eh, v 70. letech zhruba 15 až 20 každý rok z národního eh, rozpočtu a schoval si to v daňových rájích. Proto ehm, kapitál příjmy pro před eh, obyvatele v roce 92 byl jenom na polovině toho, i kde byl v roce 90 Tady vidíte vývod. Nebo Sani Abacha, bývalý nigerijský prezident, ukradl minimálně tři miliardy, amerických dolarů a víme jenom, že jich tohlik má ve Švejcarsku. Má i jinde, v jiných daňových rázních a nevíme kolik. Nebo pan Sarari, eh, prezident Pakistánu, který byl manželem Bernardy Butové, ten eh, takto někde má asi 500 milionů amerických dolarů, to je nejnižší odhad a Suharto, celá rodina z Indonésie, eh, ukradli 15 až 35 miliard amerických dolarů. To je odhad

Eh, ještě pár příkladů toho, co se děje. Eh, rozsáhlá mm, deštní tvé pralesy v Filipinách, Indonésii, v Malajzii poskytly příležitost politikům k obohacování. To se studilo a výzkum ukazuje, že příjem z těchto deštních pralesů vedl k um, vědomé destrukci státních institucí v jihovýchovní Asii ze strany politiků. Víme také z výzkumu, že rozvojové země, které mají bohaté ropné zásoby, E, zásoby jsou méně demokratické nyní a proto mají horší šance pro růst. Ale to není všechno. Ono je to ve skutečnosti ještě horší. Daňové ráje nejenom umožňují um, schovat peníze a tudíž poskytují podmínky, po, po, po, určité pobídky pro soukromé podniky, ale mohou i ovlivnit celý způsob zprávy těchto zemí. existuje 27 afrických států na jich od Sahary a v době nezávislosti, když získali nezávislost, pouze pět z nich měli eh, přímo před eh, prezidenta, ostatní byly parlamentní demokracie. A dnes v roce 2009 všech těch 27 států eh, má prezidentský režim, kromě tří. Je to Mauricius, Jižní Afrika a Botswana a tím se také vede nejlépe. Je tady dlouhý eh, seznam mm, precedentů v těchto nových zemích, eh, které představují krádeže na společnosti. Já jsem nemohl samozřejmě tady udělat dost velký seznam, ale ukážeme, proč vlastně se potom si mění tihle lidé ústavu. Udělali to Mobuluze, Seiko, Mugabe a takový. Eh, toto je známý paradox bohatství průměru Eh, když se poskytují prostředky, vede to k nižšímu růstu. Nalevo vidíme růst a dole napravo vidíme vývoz přírodních zdrojů jakožto procento HDP. Jak se posouváme napravo, vidíte, že tyto státy bez ohledu na to, že mají hodně surovinových zásob, mají nižší růst. To je právě paradox bohatství. A proto je tady rekresní křivka, která se stupuje dolů. Čím více zdrojů máte, tím menší máte růst. Ale země se liší. Moje vlastní země, Norsko, tomu se daří velice dobře v tomto smyslu. A čím se odlišují tyto země? Proč jsou tak nápadné? Jak na to odpovědět? Tady máme dvě regresní eh, přímky na stejném příkladu. Ukazuje to, že země, kde dobře fungují instituce, jsou naprosto nezasaženy tímto paradoxem bohatství. Ty nemají negativní koráci mezi růstem a mezi přírodními zdroje, ale země, kde jsou instituce špatné, tam se to projevuje, tam tato negativní korelace je dokonce ještě horší. Existuje další věc, které si musíme povšimnout. Ty země, které mají dobré instituce, to jsou všechno země, kde funguje parlamentní demokracie. Zdá se, že tam, kde je přes prezidentský režim v, chudaze, v chudých zemích, eh, znamená to, že jsou tady malé pojistky. A daňové ráje vlastně té eh, vedoucí elitě v chudých zemích dávají právě takové útočiště, takže eh, oni, eh, kdyby neměli všechny tyto možnosti, kde schovat peníze, pak by museli přihlížet k tomu, že by museli se zodpovídat vlastním spoluobčanům na vlastní půdě. Takže pak by museli dělat něco jiného, než to, co dělají teď. A západní svět e, přitom vlastně upevňuje tyto daňové e, ráje a myslí si, že smlouvy o vyměně informací to všechno napraví. My říkáme, že tyhle struktury tady bez tak budou a že se ve skutečnosti nic moc nezmění. Proto navrhujeme, aby eh, se jednalo o mezinárodní umluvě o transparentnosti v mezinárodní činnosti, která by se týkala těchto škodlivých struktur. Na národní úrovni tvrdíme, že potřebujeme více nástrojů, abychom mohli bojovat proti těmto eh, škodlivým činnostem ze strany transnacionálních podniků. My musí se zaregistrovat ty firmy eh, a nesmíme tedy umožnit, aby byla snadná registrace v daňových rájích a musíme požadovat také dobré sociální společenské chování. Jestliže někdo dokáže, že opravdu se chová společensky odpovědně a jestliže chce tvrdit, že platí daně, tak nám to také ukáže čísla, kde má svoje přidružené podniky a ukažte nám, kolik pr- pracujete, poplatíte na daních jakožto procento zdanitelného příjmu a pak můžeme říci, zda opravdu děláte to, co tvrdíte, že děláte. A e, pak říkáme ještě naší norské e, e, agentuře pro rozvoj, že by neměli investovat do daňových rájů a že naopak naše vláda by měla pomáhat chudým rozvojovým zemím, aby více pracovali na straně příjmu. Nakonec bych tedy řekl, že norský výbor pro rozvoj a daňové ráje si nemyslí, že můžeme skočit dopředu v rozvoji, pokud Eh, se nepostaráme o to, aby se rozvojové země zbavily těchto parazitů, které je vysávají a přičemž do značné míry k tomu přispívají i západní země. Myslíme si, že je třeba s tím něco udělat a že toto je jedna z hlavních překážek, která brání lepšímu rozvoji. Děkuji. Děkuji vám za tuto prezentaci. Raymond Baker z Global Financial Integrity je dalším řečníkem. Máte slovo na 15 minut. Děkuji, pane předsedo. Thomas Bogie, filozof na Yale University a Sanjay Reddy, ekonom ze Spojených států, mají za to, že 18 milionů lidí ročně zemře v důsledku chudoby nebo jiných ekonomických důvodů nebo věcí, které z toho při s tím přímo souvisí. Pokud je to pravda, alespoň zhruba, pak to znamená, že v průběhu zhruba tohoto našeho tříhodinového odpoledního zasedání zemře 6 tisíc lidí z ekonomických důvodů či důvodů souvisejících. A to nás nutí, abychom celou rozvojovou ekonomickou rovnici nebo finanční rovnici, abychom ji přehodnotili, abychom se na ní podívali. Už si nemůžeme dovolit být selektivní ohledně toho, co chceme řešit a co řešit nechceme. Můžeme definovat celou tuto rovnici rozvojem, jak chceme. Ovšem, musí zahrnovat celý kapitál, který se posílá do rozvojových zemí, který plyne z nich a co pak zbyde na rozvoj. S ohledem na tuto potřebu otevřenějšího ducha při analýze se při, přidalo na politickou agendu něco nového. Protože nyní víme, že to, co plyne z rozvojových zemí je důležitou složkou celé té finanční rovnice. A pobítka tímto směrem se stále zesiluje. Norsko konalo tři konference 2007, 8, které se zaměřovaly na nezákonné finanční toky a jejich dopady na rozvoj. A z těchto konferencí vzešla Task Force pro finanční integritu a hospodářský rozvoj. Nyní zahrnuje 60 zemí, na nevládních organizací a nadací, které se zabývají vazbou mezi těmito problémy. Německo ustavilo mezinárodní daňový kompakt, který se rovněž zaměřuje na tyto otázky. Španělsko, které je nadcházejícím předsednictvím Evropské unie a hodně to, a učinilo z těchto otázek velkou prioritu. V září se konalo dvoudenní zasedání Světové banky a minulý měsíc také v Istanbulu zasedala Světová banka. Tyto otázky jsou již nyní nastoleny, je to nezvratné. Znění v tomto smyslu bylo zapracováno i do nedávných komuniké G8 a G20. Ale jsme trochu zklamáni tím prohlášením ministru financí G20, které v podstatě nepokročilo s žádnými eh, sliby závazky ve vztahu k rozvojovým zemím. My na západě zodpovídáme za vznik globálního stínového finančního systému, který tady byl popsán. To jsou daňové ráje, různé tajné jurisdikce, různé utajené operace, trastové účty, falešné nadace, praní špinavých peněz, špatné ocenění obchodu, což vlastně znamená, je, představuje zdaleka největší prostředek převodu, ilegálního převodu peněz. A pak zákony v našich západních zemích, které usnadňují pohyb peněz tímto finančním systémem, stínovým finančním systémem a nakonec do našich ekonomik. Nejúplnější analýza tohoto stínového finančního systému je práce profesora Šeldrupa a jeho skupiny – Přečtete-li si jeho zprávu Daňové ráje a rozvoj, která je na webových stránkách, pak budete mít lepší obrázek o tom, jak ten proces funguje. Je to zdaleka nejlepší práce popisující tento jev. V našem programu Global Financial Integrity analyzujeme rozsah nezákonných finančních toků plynoucích z rozvojových zemí. Já jsem odhalil 500 až 800 miliard dolarů ročně. Když jsme GFI vytvořili, bylo nám jasné, že chceme co nejsofistikovanější analýzu. Proto jsme si najali ekonoma se Světové banky, který má 32 let zkušeností v bance. On se rozhodl, že použije dvě základní zvla- ekonomické vzorce. Bank Residual Method a pak statistický model IMF. To jsou modely, které používali ekonomové po desítky let. A my jsme byli první, kdo je uplatnili na uh, údaje, na všechny údaje, které máme k dispozici z rozvojových zemí. To jsou mm, údaje o platebních bilancích, tak i obchodu. A z toho vyplývá, že 850 až trilion, miliard až trilion dolarů z rozvojových zemí zmizí prostřednictvím globálního stínového finančního systému a nakonec všechno skončí v našich ekonomikách. Norsko potvrdilo tyto údaje, které jsme velice zjistili, velice, stanovili velice opatrně. A to nezahrnuje ještě pašování, špatné oceňování, nesprávné oceňování služeb a různých nehmotných aktiv, což je vlastně nejvůbec největší oblast, v které k tomu dochází. A nezahrnuje to také některé údaje, které představují aspoň třetinu HDP Afriky, protože prostě pro ně nemáme žádná data. Když se podíváte na tato čísla, trilion dolarů ročně nezákonných toků z rozvojových zemí, které pak prosáknou do našich systémů, oproti 100 miliardám z těch rozvojových, z, rozví, z rozvinutých zemí, tak to je obrovský nepoměr. My vlastně tady, tady pod, jaksi pod stolem pokradmu eh, za každý dolar se sem dostává aspoň 10 dolarů. Když se podíváme na podívám na celou svoji zkušenost, včetně 15, 10 let, kdy jsem žil v Africe, tak jsem nic podobného neviděl. to, eh, takovéto výstupy, takovéto toky peněz, to je něco, co zvyšuje, eh, zvyšuje inflaci, zhoršuje to daňové příjmy, snižuje to daňové příjmy, poškozuje to konkurenceschopnost a podkopává to světový obchod. A když toto odlišíme od environmentálních otázek, tak nic jiného tolik neškodí s rozvojovým zemím, než právě tyto finanční toky. A tento globální stínový finanční systém, který stojí za těmi ty pohyby, no přes který to směřuje, to je snad nejodpornější součást světového obchodního systému od doby zrušení otroctví. Tyto prostředky jsou největším zdrojem financí, by mohly být zdrojem financí pro rozvoj. Kdybychom aspoň čtvrtinu z toho získali, nebo polovinu, nebo většinu, tak bychom zmnohonásobili to, co můžeme dát rozvojovým zemím na omezování chudoby a na dosažení udržitelného hospodářského růstu. Jak můžeme omezit tyto toky? Já chápu, že tento výbor se bude ještě na dvou dalších zasedáních zabývat celým tím, všemi těmi procesy, jimiž lze právě zamezit těmto finančním tokům. A já teď eh, nebudu rozvádět podrobnosti, ale chci říct tolik. Jedním cílem je omezit tento jev, ne úplně ho zastavit, protože k jeho zastavení by byly potřeba drakonická opatření. Jde tu o omezení. A toho lze dosáhnout poměrně malým počtem přímočarých kroků, které budou konzistentně implementovány. Omezení tohoto jevu není žádná velká věda. Je to otázka politické vůle. Já jsem potěšen, že Evropská unie řeší ve větší míře toto téma. Vůdčí role musí vzejít z Evropy. A já jsem měl velké potěšení pracovat s paní Žoli mnohokrát. A v její osobě tady máme skvělou předsedkyni výboru. Děkuji. Ano, děkuji vám. A čili ten aplaus, ten potlesk je jak pro řečníka, tak i pro naší paní předsedkyni. Doufám, že se mi podaří eh, správně přečíst další jméno. Petra de Vasconcelos, máte prosím 15 minut. Eh, děkuji, pane předsedo, děkuji za pozvání. Je mi ctí, že jsem zde, jak už tady bylo řečeno. Eh, skupina G osmičky pro peníze poukazované domů zasedá v Římě. A eh, hlavní bod se tady také projednává, totiž jaký vliv má krize na příliv těchto peněz, které se poukazují zpět domů. Chtěl bych tedy učinit přehled celkové situace a vyvodit závěry, které lze teď učinit ohledně toho, jaký vliv mají eh, má finanční krize na tyto poukazované peníze. Já eh, se nemyslím, že na to vidíte, ale toto je definice a já bych chtěl tuto definici zde uvést, protože za posledních deset let se teprve přišlo na poukazované peníze. Před deseti lety jsme nemohli ani eh, myslet na to, že by eh, bylo o to tolik zájmu, protože vždycky by se to muselo znovu Ehm, znovu definovat. Je to vysoce lidský aspekt, ale je v tom i mnoho dalších aspektů. Ehm, týká se to soukromého, veřejné sektoru, občanské společnosti. Je to lidský aspekt. Ale hlavní eh, je, že jde o peníze, že to opravdu jsou peníze, tyto poukazované peníze dom, zpět domů. Tady máme um, příliv nebo proudy těchto peněz, toky těchto peněz v roce 2006 do rozvojových zemí. Vidíte to, že to bylo 230 milionů, teď hovoříme o 218 miliardách podle posledních údajů ze Světové banky a některých dalších studií i když skutečné toky těchto poukazovaných peněz se nemohou vyhodnotit prostě proto, že centrální banky v mnoha těchto zemích vůbec nemají ponětí. Čili to jsou opatrné odhady, ale i tak uprostřed eh, krize je to více než 200 miliard. Vidíte, že se to týká všech regionů na světě, zejména pak rozvojových států. Ve většině případů si uvědomíte, že tyto Tyto přílivy zahraničního kapitálu představují více než jakákoliv oficiální rozvojová pomoc přímé zahraniční investice, zejména teď v dobách krize. Zejména to platí o Africe, kde tyto poukazované peníze, které chudé, chudí lidé posílají domů ještě chudším lidem, svým finančním příslušníkům, eh, svým rodinným příslušníkům, je to největší eh, vlastně e, zdroj kapitálu. Často je to více než přímé, e, přímé e, rozvojová pomoc a zahraniční investice. Z někde to dělá až 55% HDP, jenom pro představu. A co je pro nás zajímavé z hlediska rozvojových iniciativ? lidí, skoro polovina toho jde do venkovských oblastí v rozvojových zemí. To je mimochodem také jeden z důvodů pro um, rozvoj zemědělství v rámci IMF, má o to tak velký zájem. Uh, ale to je hromada peněz. Jsou to soukromé toky. Během příštích pěti let to bude dělat 200 miliard dolarů, které poplynou do afrického regionu. Na celém světě to vypadá stejně. Nedávno jsme začali hovořit o dopadu těchto poukazovaných peněz a hlavně samozřejmě vzniká otázka nákladů. Vždycky se zmiňují náklady. Před deseti lety, když někdo doslova posílal 200 dolarů do své, své rodině, zaplatil by zhruba 20-25% za to. Dělal to každý e, měsíc. Nešlo jenom o to, jako když v naléhavém případě se najednou poslalo tisíc dolarů. Ne, oni to museli inkasovat eh, eh, na konci měsíce a pak to poslali domů a za to zaplatili 25%, protože jinak to nešlo. A pak jsou eh, jenom pár takových společností jako Western Union, které poskytují takovéto služby. A například ve venkovských oblastech Keni by se za to zaplatilo opravdu těch 25%. Teď, jak se na tom stojíme dnes, ve venkovské oblasti Keni je to pod 5% za tyto poukazované peníze. Ma, ale dělají to prostřednictvím mobilních telefonů. E, určitě někde používají i počítače, ale já vám jenom chci ukázat, jak se to změnilo za 10 let. A některá řešení jsou už dnes k dispozici pro eh, osoby, které poukazují peníze a jejich rodiny. Dopad krize samozřejmě vede k tomu, že se objevují nové nápady, jak řešit tyto toky poukázovaných peněz je, já už jsem vám ukazoval tu mapu, jak ty toky vypadají dnes v porovnání se situací před několika lety a mohlo by jich více. Mohlo by to být větší. Eh, migrace samozřejmě je skutečností. Eh, z ní zase vyplývají remitence, poukazované peníze a to, že v rozvojových zemích není dost ekonomických eh, příležitostí. Že zkrátka miliony lidí, více než 200 milionů lidí na celém světě museli své rodiny opustit doma a vlastně se obětují a v mnoha případech neví, jak dlouho to bude trvat. Takže v dobách krize je to pro migranty velice těžké. Snaží se pořád posílat peníze domů svým rodinám, ale samozřejmě nemají eh, neomezené možnosti. Je snaha absorbovat migranty v Severní Americe nebo v Evropě, aby vyžili z méně peněz a snaží se pořád ještě šetřit peníze, které by mohly posílat domů. Některé ekonomiky by se zhroutily za méně než za měsíc, kdyby tyto toky skončily. Proč? Protože to není rozvojový fond, který by šel přes vlády nebo jiné subjekty. To jde přímo do kapes rodin migrantů. A v mnoha případech vidíme, že až ze 90% toho jde přímo na spotřebu. Takže se to přímo spotřebu, eh, projevuje v produktivitě, v běžném životě. Takže je to velice důležitý tok peněz a krize na to má určitý dopad. V tom jak to vidíme například teď v Africe, 13 je snížení těchto toků. Také byla velmi zasažena Latinská Amerika. Záleží to, je to různé v různých zemích. V zásadě to kleslo o 6 až 10 podle některých odhadů, které teď přicházejí z ústředních bank. Každopádně je to pořád hodně peněz, o které se přichází protože a to jsou peníze, které rodiny doma nedostává, ne, nedostávají. A samozřejmě, že tím se dále prohlubuje krize potravin. Pořád je dražší a dražší být chudým člověkem v rozvojové zemi. z hlediska eh, dalších prognóz, další vyhlídky. Sešla se pracovní skupina eh, v Římě a pracuje na tom teď. Je to pracovní skupina G8, asi už pomalu eh, končí tuto schůzi. Vyhlídka na další dva roky, jak vypadá? Tady je velký otazník. My si myslíme, že tyto toky se zase stabilizují, ale všechno bude záviset samozřejmě na faktorech kurzovních výměn, jaký budou kurzy vůči americkému dolaru. V mnoha případech by se to mělo stabilovat zhruba na úrovni 2011 roku, tedy asi minus těch 6%, a pak snad to už bude více zase vázáno na toky migrace. Čili my si nemyslíme, že dojde k nějakému velkému poklesu. Myslím si, že toho do nejvyššího poklesu už se dosáhl, do, dosáhlo, ale samozřejmě, že ještě se bude hodně záviset na dalším vývoji, také na inflaci. A chtěla bych přejít k další věci pro diskusy, protože když se mluví o poukazovaných penězích, všichni okamžitě o tom jsou ochotni se bavit, protože je to i globální fenomén a je to jaksi lidská tvář globalizace. Je to velice důležitý aspekt. A když mluvíme například o nákladech, můžeme se zase snažit najít způsob, jak ovlivnit rozvoj prostřednictvím toků těchto poukazovaných peněz. A tady jako první je třeba udělat to, že se rozhodneme, co nebudeme dělat a jak nebudeme vykládat, co to jsou remitence. Nemělo by to v žádném případě být náhražkou za rozvojovou pomoc nebo kapitálové přílivy, protože to jsou soukromé peníze. Tím se eh, Čili nemá smysl, aby si někdo říkal, tady jsou takové peníze 200 miliard, proč bychom měli ještě my poskytovat nějakou pomoc. To ne, to jsou soukromé peníze, jdou úplně jinými kanály. Uh, Není to vývojový model pro nějakou zemi, to je velice důležité si uvědomit. Samozřejmě, že poukazované peníze mají i kladné, i záporné aspekty. Musíme si uvědomit, že vlastně je to výsledek velkého fenomenu. A toto je jenom taková malá ilustrace toho, co jsem říkal. Poukazované peníze jsou faktorem migrace. Tento jev může pokračovat a pokračovat, ale když se to mezi tím nějak nevyváží, pak budou klesat ekonomické příležitosti ve venkovských oblastech v Keni. Lidé budou vytlačováni eh, z měst, pak budou vytlačováni z venkova, budou zase do ciziny třeba do Spojeného království. Čili nedostatečná ekonomická činnost nutí lidem, eh, lidi mm, migrovat jinam a pak posílají peníze domů. A můžeme vlastně eh, se snažit eh, utvářet tento fenomén dlouhodobě. A přičemž si můžeme říci, bylo by dobré, kdyby těch poukazovaných peněz bylo více a kdyby více eh, se dostávaly k eh, rodinným příslušníkům. Jestliže by se snížily náklady na těch 5%, zase můžeme spočítat, o kolik více peněz by tam šlo. Už se to zkusilo v Latinské Americe za posledních deset let, eh, protože jsme museli schromažďovat informace a bylo hodně nesprávných informací informace o poukazovaných penězích svědčily o tom, že to nebylo pět, ale teď už je to 66 eh, dolarů, které eh, migranti posílají domů. A samozřejmě, že to zase vede k velké konkurenci na trhu a to zase změnilo způsob, jak byly nahlíženi migranti na obou stranách. A projevuje se to i na nákladech na poukazování peněz, které klesají a peň, více peněz se dostane domů. Jak se to dá udělat? Alternativní možnosti pro migranty. Určitě eh, mnozí zde mají nějaké finanční obce eh, ve svém portfoliu a pro miliony lidí v rozvojových zemích samozřejmě nic takového nemají. Ty mají jenom dvě možnosti, když dostanou peníze, buď je dají pod madraci, anebo je okamžitě utratí na spotřebu. Málo kdy se to používá pro hm, investice do malých a středních podniků například. Eh, chybí tady příležitosti. To je strašně důležité si uvědomit. A je také dobře známo, že e, tyto poukazované peníze jsou spojeny s jinými institucemi, jako jsou mikrofinancující instituce nebo síť pošt. A to může vést k větší, pokud se to bude rozvíjet, k větší finanční gramotnosti, úspory prostřednictvím mikrofinancujících institucí. Proto jaká jsou tedy doporučení G8? Podíváme se na další slide. Toto jsou doporučení, která eh, vyplývají eh, z práce Globálního fóra v Tunisku. A vztahuje se to na region Afriky, ale samozřejmě se to může vztahovat i na ostatní rozvojové regiony na světě. Vlastně vždycky to vypadá stejně. Nárůst konkurence, to by zcela určitě mělo velmi výrazný dopad na náklady poukazování peněz, dále dát větší možnosti aktérům na trhu, protože mnozí migranti a jejich rodiny by měli mít příležitost eh, přístupu i k jiným finančním službám. Už dnes existuje možnost, jsou to ty poštovní sítě, mikrofinancující instituce, ty by se daly využívat pro tyto poukazované peníze a bylo by možné pak zlepšovat kapacitu co do místních ekonomických aktivit. Pak je třeba eh, využívat nové technologie. V Keni například dělá zázraky používání mobilních telefonů. Může se to pak adaptovat i na jiné regiony, tedy nové technologie opravdu mohou zmoct hodně. A dostávám se k poslednímu slajdu nebo k poslednímu bodu, že ve venkovských oblastech by mělo být k dispozici více různých finančních služeb. Tím bychom mohli vyrovnat ta úsilí více než 200 milionů migrantů a na pomoci jim vlastně, eh, eh, tak aby se peníze dostaly k rodinám, aby mohli produktivnějším způsobem využívat vlastní kapitál. To jsou doporučení a samozřejmě, že eh, hodně záleží na regulatorním rámci a eh, veškeré informace, které byste chtěli, najdete na naší webové stránce. Přecházíme tedy úplně už k poslednímu slajdu. Tady máte eh, adresu, kde můžete najít konkrétnější informace o těchto doporučeních. Já vím, že jsem hovořil dlouho, takže tímto skončím. Omlouvám se. No, děkuji vám. To je v pořádku. A nyní dávám slovo poslancům a poslankyním Evropského parlamentu, kteří se mohou vyjádřit ke kterékoliv z těch tří prezentací, které jsme vyslechli. Pan Kračmárek. Pane eh, předsedo, dámy a pánové, Myslím si, že tato dva, eh, tyto dvě eh, vystoupení o poukazovaných penězích a předtím daňových rájích jsou velice důležité. Já si myslím, že opravdu umluva by byla velice dobrým řešením, že je to globální problém, takže je, mm, není možné jiné řešení než globální. Musí být globální řešené řešení, protože Eh, buď nemohou být žádné eh, daňové ráje, nebo všechny musí být alespoň omezeny ale zase je minusová stránka, když to budeme řešit pro prostřednictvím úmluvy, protože než se vyjedná, než se ratifikuje a implementuje, to všechno bude trvat strašlivě dlouho. Už máme několik úmluv, které se týkají záležitostí rozvoje. Bohužel to často trvá celé desítky let, než se ty úmluvy plně ratifikují a uskuteční. Eh, snad bychom mohli něco říci o způsobě, o způsobě, která vychází ze zásad mezinárodního práva přitom je to velice jednoduché. Pane profesore, vy jste eh, hovořil o principu pobytu nebo sídla to se dodržuje v evropských zemích a i některých afrických zemích, že je možné platit daně jenom tehdy, jestliže někdo má pobyt 108 nebo pobývá v té zemi 183 dní, čili teprve pak, když tam takto dlouho přebývá, může tam platit daně. A v některých zemích to opravdu vede k tomu, aby se omezilo zneužívání daňových privilegií, protože když už tam musí člověk být nebo ve 183, tak tak už pak samozřejmě nevystačí poštovní schránka. Pak už to opravdu musí být, když ne úplná hospodářská činnost, ekonomická činnost, pak alespoň už tam musí mít eh, nějaké prostory, eh, kde se tady ta doba tráví. To samo o sobě si myslím do značné míry omezilo možnosti využívání raju, eh, da, daňových rájů, čili důsledně využívat zásadu pobytu, například, aby to muselo být minimálně půl roku v zemi. A tím by se hodně omezil tento jev. Tady se hovořilo eh, o individuálních příkladech. Podívejte se na Nigerii. Odhaduje se, že eh, příjmy Eh, z prodeje ropy trvají, dělají už 300 miliard dolarů a všichni víme, že většina těchto peněz samozřejmě nezůstala v Nigerii, aby se využila pro rozvoj, ale že to skončilo v úplně jiných zemích. Proto je třeba hledat velice jednoduchý způsob, způsob, který by byl jednoznačný, který by se snadno uplatnil a to si myslím by také stálo za uvážení. Děkuji. Eh, Děkuji, paní Jolie. Zdá se mi, že málo kdy jsme měli schopnost jednat tak efektivně otázce eh, rozvoje, jako v případě, kdy bojujeme proti mm, daňovým rájům. Eh, byl to vlastně eh, průnik toho, co popsala paní Taore z hlediska využívání surovin Odrázelo to také snahu bojovat proti odlesňování a živelnému vývoji. To vše se vlastně soustředuje do existence daňových rájů. Existují velice známé případy, každý z nás si pamatuje případ Kaola na pobřeží Slonoviny, kde se sem eh, vyvážely nesmírně toxické látky, byla tam korupce Jedná se o firmu, která je zaregistrována v evropské zemi daňovým režimem, který nevyžaduje registr, nevyžaduje kontrolu, který eh, tedy se vyvlékl z těchto mm, regulačních opatření. Bohužel se jedná o Nizozemsko. Existence těchto daňových rájů je skutečnou pobídkou k odlesňování, k přehnanému rybolovu. Bylo by mnohem méně problémů s přehnaným rybolovem, kdyby bylo možné eh, nějakým způsobem omezit tyto možnosti daňových rájů. Já mám otázku, kterou bych chtěla položit panu eh, profesorovi Švérdětr. Chtěla bych vědět, zda se domníváte, že opatření, která jsou doporučována OECD, mohou vyřešit problémy souvisejícími s daňovými ráji ve vztahu k rozvojovým zemím. Děkuji mnohokrát, paní Žoli. Další řečník. Děkuji. Já bych chtěla srdečně eh, poděkovat za tato vystoupení. Byl to, bylo to velice zajímavé odpoledne. A bylo by lepší, kdyby tady bylo více poslanců, kdyby tady byli všichni poslanci při tomto slyšení. Já si přeji, aby zpráva pana profesora Šaldrajupa byla rozdána všem poslancům. Myslím si, že by to bylo velice užitečné. velice zajímavým způsobem bylo prokázáno, že pouhá existence daňových rájů vede k tomu, že instituce v rozvojových eh, zemích eh, mm, nemohou eh, řešit zhoršující se situaci. Existence těchto rájů je pobídkou která brání integraci, dochází k vyprazňování demokracie ze strany vedoucích představitelů. Paní Traore řekla několikrát, že kořeny tohoto zla spočívají v Africe především v korupci. Političtí představitelé nejsou schopni realizovat svoji odpovědnost a dochází k tomu, že se drancuje bohatství, které patří těmto národům. Eh, byly tady eh, pojmenovány eh, různé podvodné postupy. Bylo řečeno, že z těchto rozvojových zemí otékají tyto finanční prostředky. bylo řečeno, že více než polovička těchto finančních prostředků eh, vytékají z azijských zemí a hodně 17 z Evropy a 3 z Afriky. Jsou to stejné, stejná procenta, eh, které uvedl pan profesor ve e, studii a ve svém průzkumu. Byla bych ráda, kdyby nám bylo řečeno, jaká jsou procenta, jaké jsou podíly a jak je možné, že tato čísla pro Afriku jsou relativně nízká. Děkuji. Franciska Keller má slovo. Děkuji. Děkuji všem řečníkům e, za velmi podnětné prezentace. Mám rovněž otázku na profesora Šeldruba. Vy jste řekl, že bychom měli pomoci rozvojovým zemím vysušit jaksi daňové ráje, pomoci jim vytvořit účinné systémy pro získání daňových příjmů. Ale jak to prakticky udělat, vzhledem k tomu, že jste řekl, že jsou to právě ty elity těchto států, které používají daňové ráje. Z kterého konce to tedy uchopit? Ano, děkuji vám. Pokud se nechce přihlásit nikdo další, dám teď slovo řečníkům a vyzývám je, aby se případně vyjadřovali i vzájemně ke, ke, svým, ke svým prezentacím. Pane profesore? Děkuji za všechny otázky. Já zodpovím takto. Na západě učíme děti, že když budou usilovně pracovat, bude se jim dobře dařit. A tím, že držíme při životě daňové ráje, tak učíme elity chudých států, že když budou krást, bude, se bude jim dobře. Když umožníme daňovým rájům, a pokračovat v činnosti, je to ostuda nás všech. Daňové ráje zabíjejí lidi v rozvojových zemích, vedou k migraci, vedou k nespravedlivému dělení příjmů nejenom v chudých zemích, ale i tady na západě. A je opravdu, jak říkají američané, no-brainer, je to naprosto jasné jak facka, že ti, kdo vlastní ty, ten kapitál, jsou právě ty ti, kdo používají daňové ráje, kdy používají všechny tyto uh, falešné um, společnosti, které jsou registrované v těchto rájích. Čili jaké, jaké, jaká opatření by eh, tuto situaci řešila? Ta opatření, některá opatření, opatření musí jít na jádro problému. Daňové ráje neustále v podstatě mají na mužce daňový základ jiných států prostřednictvím legislativy, která neplatí u nich doma, ale platí pouze ve vztahu k těm dalším zemím. A navíc ještě je tu anonymita, to znamená, že cokoliv, co se ukradne, se dá schovat. A to mě pak vede k další otázce. My jsme doporučili, aby se pomáhal chudým zemím prostřednictvím zvládání a, e, organizace příjmů. Ale vzhledem k tomu, že z toho základu vlastně odchází voda prostřednictvím daňových rájů, tak tímto způsobem postupovat nemůžeme. Musíme prostě zabránit e, činnosti těch daňových rájů jako takových. A jak je to s těmi nízkými čísly u Afriky? Afrika je chudší. A také nám chybí údaje. Proto jsou ta čísla tak nízká. To neznamená, že problém není velký, neli větší než v jiných zemích. Jde o ten základní princip, že pokud děláte něco, co škodí druhým, musíte osobně nést odpovědnost. A daňovým ráji říkáme vládnoucí elitě, žádnou odpovědnost nemáte. Nemusíte budovat své národy. A navíc do nich cpeme peníze, které pak plynou ven, ale nezákonně. Prostřednictvím skrze tyto daňové ráje. Pokud tomu neučiníme přídrž, ne, nepodaří se nám pokročit v ničem. Děkuji. vaše otázka, pane Kračmárek, zvláště vaše obava, že řešení tohoto problému by mohlo vést k, dlou, pro, k různým eh, dlouhodobým vyjednáváním. Ano, to je pravda. Ale na druhou stranu, jistě víte, že Spojené státy mají zákon z roku 77 proti korupci v zahraničí, dalším evropským zemím to trvalo 20 let, než ošetřili stejnou otázku. Teď se to, teď se to už podařilo. Ve Spojených státech eh, panovaly obavy, že to poškodí americkou ekonomiku, že budeme nekonkurenceschopní. Přitom nakonec se nic toho nestalo. To znamená, že je velká příležitost eh, pro jednotlivé státy řešit tyto problémy. Norsko se spolehá nejenom na umluvu o transparentnosti, ale také na různé interní kroky Paní Žolí, otázka na procesy v OECD. Jak víte, OECD zdůrazňuje vý, dohody na výměnu daňových údajů. A při poslední příležitosti, myslím, že to bylo asi 120 nebo 130 dohod o výměně těchto informací. A když se podíváte na 200 jurisdikcí, které si mají vyměňovat vlastně eh, informace s dalšími 200 státy, tak to je celkem 40 tisíc různých kombinací. Proces OECD se tudíž nikdy nedobere konce. My jsme v kontaktu s úředníky z OECD a oni si uvědomují, že v konečném důsledku není možné řešit věci bilaterálními dohodami a je potřeba přejít k nějakému automatickému procesu přeshraniční výměny informací. Další bod se týká zdroje všeho zla v Africe, což je korupce. Nezákonné toky prostředků, a tady skutečně hovořím o nezákonných tocích, tak zisky z uplácení a z krádeží jsou jenom asi třetina, ale z další nezákonné činnosti je to asi 35% a dále z eh, daňových úniků je to asi 60-65%. Tím se dostáváme také k tomu, co jste říkala vy, paní Kelly, že, že ta vládnoucí elita, to jsou lidé, kteří mají prospěch z daňových rájů, to je pravda, ale uvědomme si, že nadnárodní korporace používají daňové ráje daleko víc než kdokoliv jiný to jsou ti hlavní, kdo vlastně tlačí ty peníze přes daňové ráje prostřednictvím třeba špatného oceňování a podobně. Skoro každá nadnárodní korporace to dělá. Skoro každý den. Je to prostě norma. Je to normální v mezinárodním obchodě manipulovat třeba DPH, celní poplatky a různé další daně z příjmu s cílem vyhnout se placení daní v jiných zemích. A já se tady snažím říct si, že tento problém není něco, co můžeme jenom uvalit na rozvojové země a říct jim, ať, si to, ať to řeší, ale je to něco, co musí, musíme řešit i na vlastním dvorku. Ještě k, na toto téma se chci trochu vrátit a trochu podpořit africkou diasporu. Všechny tyto diskuze o úniku kapitálu z afrických zemí jsou sice hezké, ale musíme si také uvědomit, že se to sice děje, ale že jde také o africkou diasporu, která získá určité zdroje. To znamená, když se podíváme na únik kapitálu mimo Afriku, tak je tu určitý aspekt podpory ze strany diaspory, kteří vlastně podporují své blízké a příbuzné doma. A ještě k těm remitenčním platbám. Tady je určitá souvislost s praním špinavých peněz. Na první pohled by se mohlo zdát, když se příliš nevyznáte v tematice, že v podstatě posílání, zasílání peněz domů a, a praní špinavých peněz spolu nějak souvisí ale přitom to vůbec není pravda, protože to zahrnuje tisíce lidí na, na jedné straně, tisíce na straně druhé, protože ty transakce jsou velice malé. A s, čím více je technologie, tím je to obtížnější, to znamená na praní špinavých peněz se to nehodí. Tyto platby opravdu nemají s tím nic společného. Děkuji. Mohu jenom ještě doplnit jednu věc. Já souhlasím, že ten unik kapitálu, to, to není to, co pak eh, představuje základ pro remitence, které jdou zpátky do rozvojových zemí. Ne, to jsou peníze z výdělků těch lidí z diaspoře, kteří pracují v cizině. Ale daleko větší procento toho kapitálu unikajícího z rozvojových zemí, to těch 80 až 90 to jsou prostě peníze, které přímo vyplynou z těch zemí a nikdy se tam už zpátky nevrátí. Já jsem chtěla jenom dodat, že z mého hlediska je možné změnit situaci zevnitř našich zemí. Je možné odradit tyto podvodníky a to tak, že se zvýší odpovědnost na straně obětí. Dramatické je, že máme dojem, že všechny tyto informace se pohybují mezi zasvěcenými. A já vím, že africké ženy, které pracují od rána do večera a které jsou Eh, nuceny nechat děti odejít, kdyby tyto ženy věděly, co se všechno děje kolem těchto registrů, tak by se staly voliči občany, ale zatím jsou jenom oním volebním stádem, které jsou vděčny za to, že se jim dá trochu chleba, trochu peněz. Kdyby toto věděli, mohli by postupovat proti těmto lidem, kteří realizují obrovské bohatství a pak část rozdávají během voleb. Co mě vadí? Mě vadí, že Evropa přikládá pozornost pouze té technice, zda urny jsou a volby transparentní ale je nutné zvýšit odpovědnost mladých žen. A pokud se to podaří, tak vás mohu ujistit, že za pět let můžeme zaznamenat radikální změnu. Ano, děkuji vám vřele všem expertům, kteří se s námi tady podělili o mnohá moudrá slova. A děkuji i všem poslancům Obdrželi jsme informace, které budou velmi užitečné ve zprávě o dopadu finanční krize na rozvojový svět. A jakožto zpravodaj této zprávy jsem velice vděčný. Zohledním to v prvním návrhu, který budeme přeskoumávat na eh, dalším zasedání výboru pro rozvoj. A nyní předám slovo zpátky paní Žolí. Děkuji. Nyní se pustíme do otázky dopadů. Lépe řečeno budeme pokračovat z hlediska dopadů celosvětové finanční a hospodářské krize na rozvojové země. A vyslechneme si zprávu, kterou zpracoval pan Guerrero pro nás k tomuto tématu. Pane Guerrero, Máte slovo na přibližně 10 minut. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolím si vás seznámit s prvním návrhem. Skutečný návrh bude předložen při, prvním zase, eh, při dalším zasedání výboru. V roku 2007 vypukla finanční krize a její dopady na reálnou ekonomiku byly pocitovány roku 2008 a staly se ještě akutnější po krizi Lehman Brothers. V rámci této krátké doby některé eh, země dokázaly se již dostat z této ekonomické krize. Nicméně my jsme konstatovali některé dosti výrazné prvky. Jednak Rozvojové země nespůsobily tuto krizi. Ale jsou to tyto země, které trpí nejdramatičtějšími dopady. A druhý prvek. To, co bylo na začátku finanční krize, kdy se říkalo, že se málo dotkne rozvojových zemí, protože tyto rozvojové země nebyly začleněny eh, do eh, mezinárodního finančního systému, tak tato krize se projevila velice ničivým způsobem z hlediska ekonomiky, z hlediska sociálního a humanitárního rozvoje. Třetí prvek. Rozvojové země trpí touto krizí, a to ve všech oblastech eh, činností mají menší ekonomický růst, méně pracovních příležitostí, ceny surovin klesly a tyto země mají stíženou možnost účastnit se obchodování. Tyto rozvojové země trpí také protekcionistickými opatřeními rozvinutých zemí a mohli jsme konstatovat, že převody jejich emigrantů se snižují, dostávají také méně vnějších investic a trpí snižováním prostředků, které poskytují dárcovské země, které snižují tyto prostředky. A čtvrtý prvek, který jsme mohli konstatovat v této světové krizi, byla to reakce z hlediska rozpočtu, z hlediska deficitu a také v daňové oblasti. Tento e, finanční systém se rozvíjel v poměru 1 ku 5 ve prospěch e, výlučně rozvinutých zemí. Jaký je závěr všech těchto faktorů? Některé země dokázaly mm, se dostat z této krize, zatímco rozvojové země trpí mnohem eh, bolestivějším způsobem dopady této krize. V rozvinutém světě tato krize bude malou zastávkou v blahobytu, ale pro rozvojové země to může být propast, eh, v které se ztratí výsledek desetiletých bojů proti chudobě, kde bude nutné udělat krok zpět v porovnání se snahami, které byly rozvíjeny v minulých desetiletích. Tato zpráva nemapuje pouze to, co se e, děje. Nejedná se pouze o souhrn dopadů této krize. Naopak, cílem mojí zprávy je pobídnout komisi a radu, aby reagovali na tuto e, situaci. Záměrem eh, zprávy je dát zaznít našemu hlasu, tak abychom měli rychlejší evropskou eh, reakci na tyto problémy, která by byla efektivnější. Potřebujeme najít odpovědi nyní, protože teď jsou tyto problémy vážné a je nutné najít eh, odpovídající reakce roku 2010. Tato reakce nesmí být osamoceným opatřením, i kdyby bylo zajímavé potřebujeme vytvořit souhrn pobídek, rozhodnutí na úrovni komise a členských států. A dovolím si ocitovat některá z těchto opatření. Především členské státy by měla, měly dodržet eh, své závazky 0,7 do roku 2015. Nejde o to, zda to bude více pomoci nebo bude lepší. Jde o to, aby tato pomoc nebyla menší než pomoc, která byla uvedena v závazcích dárcovských států. Další možnost. Ta větší potřeba rozvojové pomoci může být řešena pouze na základě nových finančních zdrojů. Je nutné se pokusit najít tyto nové finanční zdroje. V posledních měsících jsme pozorovali, že zde byla snaha zavést daň z finančních transakcí. Vypadalo to, že je to zdroj, který by mohl mm, podporovat finanční systém. To někoho znepokojilo. Jde o to, aby to šlo k tomu, kdo potřebuje tyto e, prostředky. Mohl by to být nový zdroj financí. Francie, Belgie, Brazílie, Senegal, Rakouska, Chile, Norsko, Japonsko, Itálie, Spojené království a Španělsko se domnívají, že by bylo dobré vytvořit mezinárodní task force, která by se zabývala života schopností této daně. Nejenom bychom měli uvažovat o tomto řešení, ale měli bychom také uvažovat o daních eh, na boj proti klimatické změně, o uhlíkové daní bychom měli uvažovat, o daní v oblasti automobilového průmyslu což by nám umožnilo soustředit více finančních prostředků také bojovat proti klimatické změně v souladu s principem znečišťovatel platí. Německo rozhodlo, že vyčlení eh, tyto získané prostředky eh, na rozvoj. Za třetí, mnoho rozvojových zemí část PIB eh, získává z převodů emigrantů této zemí. Bylo by dobré, aby nedocházelo k penalizaci těchto převodů ani při odeslání, ani při příjmu takže by se dokonce v budoucích letech měly snížit náklady na zasílání, na převody, a to o 5 je nutné tedy eh, umožnit rozvojovým zemím, aby přijímala autentické eh, rozhodnutí. Aid for Trade, pomoc pro obchodování, proto je také důležité, je nutné mm, podpořit infrastrukturu pro dopravu, protože to je skutečný motor ekonomiky. A jak jsme mohli konstatovat dnes dopoledne, když jsme hovořili o revizi dohody z Kotonu, je nutné zajistit pokrok z hlediska hm, hospodářských partnerství, zvláště eh, v zemích AKT. Za páté, je nutné bojovat proti daňovým rájům. O tom jsme již hovořili. Norsko je příkladem. Norsko, Chile, Německo, Španělsko také vytvořili task force, která se zabývá touto tematikou. Za šesté, Evropa by měla být avantgardou eh, z hlediska reformy mnohostranných institucí. Dnes odpoledne bylo mnohokrát řečeno ve vystoupeních, že jakmile je lepší zpráva země, je lepší rozvoj, je méně chudoby. Je tady propojení mezi mm, snahou o rozvoj a směřování pomoci ke skutečným příjemcům. Toto musí být podpořeno jak na úrovni samotných zemí, ale také na úrovni mnohostranných institucí mezinárodního charakteru. Potřebujeme, aby tyto rozvojové země se účastnily institucí, kde se přijímají rozhodová, rozhodnutí ve prospěch ekonomického rozvoje, mám na mysli zvláště MMF. Příští rok to bude rok, kdy budeme tedy revidovat také miléniová cíla, kdy to budeme bojovat proti chudobě. Pokusíme se zajistit, aby G20 přijala jednoznačné rozhodnutí, které by bylo konkrétní a které by se dalo použít efektivním způsobem, tak abychom dosáhli miléniové cíle. Doha musí představovat skutečnou možnost pro rozvojové země v tom smyslu, že by se rozvojovým eh, zemím podařilo konkrétně dosáhnout toho, co řekla několikrát paní Traoré dnes. Nejde jenom o vyjádření sympatí k trpícím zemím, které mají chudobu. Nutné je dát těmto zemím skutečnou možnost účastnit se obchodu a rozvíjet se hospodářským, ekonomickým, reálným způsobem podle svých schopností a podle svých snah. Děkuji. floor is yours. Do you want to have some question? Yes. Thank, thank you, Madam President. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Děkuji kolegovi za velice efektivní zhodnocení eh, toho, jak hodlá postupovat jako zpravodaj. Myslím si, že je velice důležité se ptát, když se zabýváme dopady globální finanční krize na rozvojové země a rozvojovou spolupráci. Musíme se ptát, co s tím uděláme my tady parlamentu. Velice často eh, čekáme, až zareagují ostatní. Myslím si, že tady bychom měli nadále sehrávat vedoucí úlohy. Možná, že tady jsou určitá opakování, ale v tomto případě si myslím, opakování znamená potvrzení zásad. Musíme prostě e, dosáhnout toho, aby všechny členské státy, ostatní státy dodržely zápasek 0,7 hrubého národního příjmu, plus navíc je třeba pomáhat přizpůsobovat se i změnám klimatu. Musíme také potvrdit, že cíle tisíciletí jsou dosažitelné a uvědomit si, co musíme udělat jakožto Unie i jednotlivé členské státy. Zase musíme se zabývat otázkou nákladnosti finančních převodů. Myslím si, že je ostuda, že se někdo může dopracovat obrovských zisků z těchto peněz, které se posílí zpět do um, do rozvojových zemí. Pak je tady Kodaňská konference v rámci rámcové dohody o změnách klimatu. Jsou někteří z nás, kteří jsou chudí a někteří jsou bohatí a vždycky se jedná o to procento hrubého národního příjmu. Pokud máte nižší takovýto eh, hrubý národní příjem, eh, pak samozřejmě o to se odvíjí i příspěvek. To by si měly některé hlavy států uvědomit a musíme ale na to myslet. Musíme také eh, dát dále uvažovat o eh, eh, zdanění, progresivním zdanění eh, příjmů a neměli bychom zapomínat na to, o čem jsme dnes tady hovořili. Bez reformy toho, čemu já říkám status daňových rájů, budeme vidět, že tady budou neustále proudit peníze a že stále budou stát procenta růst, která budou odcházet z evropských, z rozvojových států. Ty partnerské dohody, hospodářské pohody by měly vést k tomu, aby žádná země AKP na tom nebyla hůř, když takovouto dohodu podepíše, ale zatím takové ujištění nemáme. A můžu také říci, eh, máme tady kolegu z, kolegy z IMF, že je třeba provést invest, reformu Evropské investiční banky, aby bylo možné efektivněji zvládět eh, investiční projekty do mm, rozvojových zemí. Reforma IMF a Světové banky je také zapotřebí. A nakonec, paní předsedkyně, a není to míněno jako v ironie, že naše vnější politika bude opravdu podporovat naše rozvojové cíle a že tomu nebude naopak. Děkuji. Slovo má komise. Pokud si ovšem přeje eh, něco k tomu poznamenat, nikoliv. Eh, v tom případě možná bychom Eh, požádali pana eh, Guerrero o závěrečné poznámky. Několik závěrečných poznámek. Za prvé eh, ke, pro komici a pana Kašmana. Doufám, že až už tady bude eh, opravdová eh, zpráva, že komise bude tomu příznivěji naslouchat, protože toto je hlas parlamentu, který naléhá na komisi, aby poskytla opatření, podnikla opatření v naše společné snaze eh, řešit dopady finanční ekonomické krize na rozvojové země ale není to v posledu parlament, kdo bude vyčlenovat finanční prostředky na zvládání důsledků. Tudíž, až se sejdeme příště, na zasedání výboru pro rozvoj. Doufám, že Evropská komise již bude připravena minimálně eh, přistoupit na některé naše požadavky. Teď ještě k tomu, co řekl pan Cashman. Stačí snad, když řeknu, že v tomto okamžiku se nám tady naskýtá příležitost. Jinými slovy, můžeme podniknout rozhodnutí, která by se asi dělala obtížněji, až by už jsme se nenacházeli uprostřed finanční ekonomické krize. Zatím jsou tady obavy a schopnost reagovat. A možná, že za pár měsíců nebo za pár let už taková situace nebude, protože mezi tím se pro vyspělé státy ten problém vytratí. Proto teď, jak řekl pan Cashman, jsme v posledních týdnech viděli poněkud znepokojivé signály ze strany politiků, kteří mají pravomoce rozhodovat. Například Rada Ecofinu se, se na, se zabývala otázkou i zdaněním finančních transakcí a vlastně se to jednalo pomoci pro finanční systém, ale nebylo to míněno jako zdroj příjmu, které by pomohly rozvojovým zemím. Další eh, varovný příznak je, blíží se eh, koreňská konference a zdá se, že řešení mizí někde v dále. Jinými slovy, rozvinutější země, které by měly učinit závazky v Kodani a další rozvojové ekonomiky, které hodně eh, vyemitují skleníkových plynů, nejsou ochotny podepsat dohodu, která by znamenala oběti a byla ekonomicky nákladná. My ve výboru pro rozvoj jsme už mnohokrát vyjádřili své stanovisko. Naléháme na vyspělé státy, aby pomáhali rozvojovým zemím při boji proti zničujícím důsledkům změn klimatu jak z hlediska přizpůsobení se, tak i zmírňování jejich dopadů. Dovolte mi, abych zdůraznil, že teď se nám naskytá příležitost. Čas jednak je teď, aby tedy jednala Evropské instituce, parlament, rada, komise a musíme jednat společně, protože taková potřeba existuje a existuje k tomu i impuls. A nyní bych vás informovala o rozhodnutí ze zasedání koordinátorů dnes ráno. Co se týče jmenování zpravodaje a stínového zpravodaje, rozhodli jsme o zprávě z vlastní iniciativy, která se týká tedy po diskuzi včera eh, s předsedou investiční banky. Vypracujeme tedy zprávu z vlastní iniciativy o aktivitách banky, investiční banky z hlediska investic s cílem středně dobé revize mandátu této banky. Co se týče stanovisek, tak eh, eh, stanovisko o absolutoriu eh, za 2008 bude vypracováno EPP. My vypracujeme stanovisko za AFET, tedy k AFETu. Bude to stanovisko také ohledně partnerství mezi světovými aktéry a budeme požadovat eh, aplikaci těch eh, přidružených podmínek. Co se týče parlamentního slyšení komisaře pro rozvoj a humanitární eh, záležitosti. Parlament se připravuje na organizaci slyšení pro členy nové komise pro případ, že bude přijato rozhodnutí na zasedání mimořádné Evropské rady, která se pravděpodobně bude konat koncem tohoto týdne. Vzhledem k tomu, že tento harmonogram zasahuje do našeho programu a vzhledem k tomu, že koncem měsíce mnoho našich členů se budou účastnit paritního parlamentního schromáždění v Angole, datum a slyšení komisaře nebo komisařky pro rozvoj bylo stanoveno na 25. listopadu ve Štrasburku mezi 20. a 23. hodinou. Máme písemný dotazník pro všechny komisaři, o tom bylo rozhodnuto na zasedání eh, předsedů konference. Eh, byly tam identifikovány otázky, pět otázek a komisaři se mají vyjádřit k legislativním, nelegislativním iniciativám, které budou mít během příštího mandátu komise, aby zajistili uplatnění těchto závazků. Jedná se o pět následujících priorit. Na tom jsme se dohadli eh, v rámci koordinátorů, budu to číst v angličtině. Dosáhnout do roku 2015 cílů milénia a mm, eh, implementovat eh, prohlášení a konkrétně závazky, které se týkají lidských práv, dobré zprávy a správního, právního státu a také zajistit trvalý impuls pro spolupráci v roz, oblasti rozvoje po roce 2015 na základě hodnocení úspěchu i nedostatku výsledků minulé politiky spolupráce. Za druhé zajistit, že se eh, Evropská unie zaměří na snižování bídy, na eh, zajištění potravin, na zajištění trvalé udržitelného rozvoje rozvojových zemí a že bude podporovat inkluzivní mezinárodní řízení, které by přihlíželo k postavení rozvojových zemí a tak by se nestalo nástrojem pro jiné vnější činnosti evropské politiky a že bude také patřičným způsobem způsobem respektovat základní principy a hodnoty EU, jako je partnerství, vlastnictví, respekt pro lidská práva a právní stát. Za třetí, eh, harmonizovat ostatní politiky EU v oblasti obchodu eh, CAP, tedy společné zemské politiky rybolovu s eh, cíly rozvoje politiky na základě článku 100 200, pardon, 208 eh, smlouvy o Evropské unii. Je třeba řešit také dopady změn klimatu na rozvojové země, včetně eh, eh, humanitární reakce a připravenosti na katastrofy. Je třeba také zajistit financování pro rozvoj v souvislosti s krizí. Týká se to i oficiální rozvoje země a jiných toků mimo tuto pomoc s tím, aby se bojovalo také proti nezákonným tokům země Eh, peněz, které jdou z rozvojových zemí a proti korupci. Po to zpráva pana Michela ohledně revize eh, příslušného nástroju a zvláště co se týče problému demokratické volby parlamentu. Bylo rozhodnuto, že druhý místo předseda a koordinátor Dirži Deva navrhne připojit k druhé prioritě odkaz na dodržování demokratických voleb v rámci parlamentu. Souhlasíte eh, s touto změnou? To je změna, která nastala v poslední chvíli. V tomto textu já si myslím, že tento dodatek eh, je pouze užitečný. Koordinátoři si stanovili osnovu a strukturu pro organizování slyšení, kde by zohlednili následující principy. Úvodní slovo komisaře, potom eh, poměrné rozdělení mezi frakce, je to ten systém ping-pongu, to znamená, eh, jednotliví členové frakce se budou moci vyjádřit a pak bude závěr designovaného komisaře pořadí příštích zasedání. Koordinátoři se zabývali eh, žádostmi na rozpravy, které byly podány jinými institucemi v oblasti mm, rozvoje. Právní stanovisko. My jsme se rozhodli, že pověříme právní službu stanoviskem k dopadům vstupu Lizabonské smlouvy 1. prosince z hlediska dopadů na parlamentní kontrolu v otázkách uplatňování legislativních aktů. Je to otázka komitologie, tak jak ji známe. Dále studie. Objednáme studii ohledně možných reform eh, investiční banky, tak abychom umožnili této bance zlepšit podmínky poskytování úvěru rozvojovým zemím. Požádáme eh, aby v rámci této studie se udělal inventář eh, možných spekulací z hlediska eh, hlavních surovin, které jsou součástí lidské spotřeby. A nyní harmonogram 2010. Přizpůsobíme harmonogram pro slyšení a delegace, eh, tak abychom to mohli zrealizovat roku 2010. Nejdříve bude informační zasedání pro asistenty. Tady jsme se rozhodli, že jako výbor DV budeme zastřešovat uh, tyto informační zasade, zasedání pro asistenty. Bude tam nejenom náš výbor, ale budou tam asistenti také z AFETu a INTE. INTA. A 17. prosince eh, členové Concord budou organizovat Evropský den, který budeme také zastřešovat Um, a nyní další bod na pořadu jednání. Některá restriktivní opatření směřovaná proti některým fyzickým a právnickým osobám a orgánům ve vztahu k situaci v Somálsku. Rada bezpečnosti OSN rozhodla v roce 2008 schválit dodatečné sankce ve vztahu k Somálsku. A dnes hovoříme o implementaci některých částí tohoto sankčního režimu a jeho začlenění do evropského práva prostřednictvím nařízení rady. Toto je rovněž záležitost, která bude silně ovlivněna vstupem Lisabonské smlouvy v platnost. Okamžitě dávám slovo zpravodaj, aby vysvětlil pozměňovací návrhy a aktuální stav takže pan Kračmárek. Prosím, máte slovo, pane Kračmárek. Eh, paní předsedkyně, eh, musím eh, začít s tím, jaké změny přináší Lisabonská smlouva. Sice bych se radši věnovala podstatě věci, ale toto jsou důležité změny. Takže vstup v platnost Lisabonské smlouvy znamená, že v případě tohoto nařízení tady bude muset být nový právní základ vycházející z článku 215 této smlouvy. Ta situace je komplikovaná tím, že je jasné, že do 30. listopadu Rada nestačí schválit nařízení. A to zase znamená, že Evropská komise bude muset připravit nový návrh, který již vezme v potaz nový právní základ. Vlastně bude tady i analogická situace se zprávou, která se připravuje ve věci Zimbabwe a která se má projednávat na příští zasedání ve Štrasburku čem eh, spočívá problém článku 215? My často říkáme, že Lisabonská smlouva rozšiřuje pravomoce Evropského parlamentu a opravdu je tomu tak ale toto je jedna z mála um, věcí, kdy, je jedna z mála situací, kdy je tomu naopak, bohužel. Hlavní výbor, leading výbor a přičíž zpravodajkyně naše kolegyně paní Štefler. Eh, v té sou, v t, proto neschválí ten, tuto zprávu před 1. prosincem, protože po 1. prosinci už by neměla právní základ. A vzhledem k tomu, že hlavní výbor neschválí tuto zprávu, tak ani my bychom neměli schvalovat stanovisko ke zprávě, která nebude. A to zase vyplývá z toho, že tento postup v Lisabonským, podle Lisabonské smlouvy nepředpokládá povinnou konzultaci s Evropským parlamentem. My jsme se radili, jak vyřešit ten problém a že třeba eh, a chtěli a ve výboru Libe podobným způsobem se jedná a konzultuje právní služba, abychom nepřišli o parlamentní vliv na tato nařízení a abychom zachovali možnost vyjádřit naše stanovisko, bychom měli podpořit eh, návrh ústní otázky pro komisi a radu, která byla spojena ovšem s usnesením po eh, diskusi po rozpravě. To by byl případ pro oba výbory, i pro eh, hlavní výbor, i náš, který dává stanovisko, abychom se k tomu vyjádřili. I když tady je třeba přidat, že to bude jenom fakultativní konzultace a že rada nebude mít ze smlouvy vyplývající povinnost takovéto nařízení s námi konzultovat eh, z důvodu Lisabonské smlouvy. Můžeme také argumentovat tím, že vzhledem k tomu, že rozprava o tomto, této zprávě a stanovisku se začala ještě za platnosti Ničejské smlouvy, máme nárok na to, aby se byť neobligatorní rozprava k tomu konala. Pokud Libe předloží takovýto návrh, aby totiž v listopadu eh, se dalo v ústní eh, dotaz radě, tak bychom to měli podpořit, že tím i my získáme příležitost se k tomu vyjádřit. A teď už přecházím k eh, obsahu, v podstatě věci. Otázka sankcí je pro náš výbor velice důležitý a hovořili jsme o tom často. Není to důležité jenom pro náš výbor, ale vůbec pro parlament, že se to týká toho, do jaké míry sankce mohou být efektivním nástrojem vůči režimům a státům, kde probíhají konflikty a kde je třeba takové sankce uplatnit. Je to mimochodem i Somálsko a samozřejmě také by to bylo, také je to Zimbabwe. Toto je netypická situace v tom smyslu, že Rada bezpečnosti ještě nepřipravila seznam osob, na které by se měly selektivní sankce vztahovat. Proto ještě konkrétně nevníme, kterých osob by se to mělo týkat, ale za to víme, jaký typ eh, fyzických či právnických osob by to byl. O některých těchto typech jsme už jinde hovořili. Jsou to osoby, které představují nebezpečí pro bezpečnost stabilitu v Somálsku, které porušovaly embargo na dodávky zbraní a také, jak říkal dnes například pan Guerrero, osoby, které se stavěly proti Eh, poskytování humanitární pomoci nebo toto poskytování znemožňovaly. Takovéto cílené sankce by měly jim znesnadnit eh, cestování, museli by mít víza a měly by se také zmrazit jejich finanční prostředky. To hovoří, souvisí i eh, s tou otázkou financování, které jsme hovořili. A tato poslední sankce je v kompetenci Evropského společenství a také byla či jest konzultována s Evropským parlamentem. Existují pochybnosti vůči eh, sankcím všeobecně, ale myslím si, že v parlamentu a ve v našem výboru panuje obecná schoda, že takovéto cílené sankce proti konkrétním osobám mají podporu. A konkrétně v případu Somálska takovéto sankce bychom měli podpořit pokud se samozřejmě podaří zjistit osoby, jejichž účty by bylo možné zmrazit. Možná, že Evropská komise má nějaké nové informace o postupu práce v OSN ohledně identifikace těchto osob. Moje pozměňovací návrhy se týkají dvou důležitých prvků. Jeden, o kterém také často hovoříme, je to totiž efektivita a myslím si, že aby byly sankce efektivní, musíme eh, trvat na větším nebo častějším hodnocení jejich uplatňování. A je třeba také, aby toto hodnocení prováděl někdo, kdo je nezávislý, například eh, expert, který by mohl být pověřený parlamentem a takovéto vyhodnocování provádění sankcí by nám mělo být k dispozici. Druhý důležitý prvek. Musíme být velice opatření, opatrní, dát si pozor, abychom eh, těmito sankcemi neporušili nějaká něčí práva, standardy, které pokládáme za důležité. A i to i vůči osobám, které se nám nelíbí, protože i ty mají právo na spravedlivý proces a mají právo vědět o tom, že proti ním se vede řízení, že jim hrozí, že se na takovýto eh, seznam osob pro sankce eh, dostanou, čili aby se k tomu mohli mohli vyjádřit, čili musíme zachovat alespoň tento minimální standard vůči osobám, na něž by měly být tyto sankce uvaleny. A ještě poslední věc týkající se podstaty věci. Myslím si, že důležité je i to, že v procesu Ehm, toho, že by někdo mohl být naopak zase eh, vyjmut z toho seznamu, eh, tak by měl být o tom parlament vždycky informán. Čili i když se bude vytvářet ten seznam, je důležité, abychom to věděli, kdo se na ten seznam dostane, ale stejně důležité je, aby eh, parlament věděl, když někdo bude naopak z toho seznamu vyškrtnout. Je to v rámci demokratické kontroly. Merci. Děkuji. Komise může nám sdělit eh, svoji právní analýzu nejdříve a pak nás informovat o tom, co se odehrálo na Radě bezpečnosti právě ve vztahu k těmto sankcím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Jsem Albert Traver a působím v DG pro vnější vztahy v rámci Evropské komise. Tento návrh jsme vypracovali v následnosti na rad, rezoluci Rady bezpečnosti OSN rok stará. Tehdy ještě nebylo jasné, zda Lisabonská smlouva bude nakonec podepsána všemi členskými státy či ne. nyní se skutečně nacházíme v situaci, kdy si můžeme položit otázku, jaké budou další kroky, jaký bude další osud návrhu rady a komise, si by měl být aktualizován. A pokud jde o komisi, tak jediný právní základ, který považujeme za vhodný podle Lisabonské smlouvy, je článek 215 to by se týkalo všech návrhů ohledně Somálska a Zimbabve, ale i návrhů o sankcích vůči al qaidě a Talibanu, které byly na výboru Libe minulý týden, všechny tři. Pokud toto je to, co míníte právní analýzou, tak toto je odpověď. Článek 215 je správným právním základem podle smlouvy a nahrazuje to článek 63 a 308 smlouvy Evropského společenství. Zda to bude v praxi problematické či ne, se neodvažují říci. Mnohé bude záležet i na tom, co s tím parlament udělá. Každopádně článek 215 předpokládá, že budou společné návrhy předkládané vysokým zástupcem pro zahraniční otázky a bezpečnost a komisí. Což je něco nového v rámci smlouvy, alespoň pokud vím. A zatím to nemá žádný ekvivalent v dalších článcích Lisabonské smlouvy. Dovolíte-li, chci také reagovat na to, co řekl zpravodaj o nutnosti hodnocení. Mějme na paměti, že rezoluce Rady bezpečnosti, založené na kapitole 7 Charty OSN, jsou, jsou pro členské státy závazné. Z toho důvodu není obvyklé hodnotit na evropské úrovni, protože je to samotná Rada bezpečnosti, kdo rozhoduje o tom, zda by opatření měla trvat nebo by měla být upravena. Rezoluce počítá s tím, že se tak učiní po roce. To znamená, že by měla předcházet nějaká diskuze a následovat také, jestliže budou sankce uplatňovány samotnou Evropskou unii autonomně, pak může existovat určitý proces hodnocení. Ale protože jsou sankce podle mezinárodního práva závazné, nebylo by nejvhodnější hovořit takto ve vztahu k tomu návrhu o Somálsku. Nejsem si vědom toho, že by existoval seznam osob či entit, které jsou předmětem těchto sankcí, tuto chvíli tady v New Yorku. Pokud takový seznam eh, bude zítra k dispozici, bohužel ho nemůžeme implementovat, protože je to součástí celého systému, kdy my k tomu nemáme nařízení, musí vzniknout nová legislativa. A není vyloučeno, že Rada bezpečnosti čeká až bude Evropská unie připravená, a pak teprve předloží seznam. Pokud tudíž chcete vidět seznam předtím, předstihu, tak se nacházíme trochu v obtížné situaci, protože naše členské státy pak nebudou mít eh, k dispozici tu potřebnou legislativu. Děkuji. Ano má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já to řeknu stručně. Hovořím za socialisty a těším se na těsnou spolupráci s panem zpravodajem. Slyšel jsem, co říkal o novém právním základě, ale údajně všechny ty změny se budou řešit jakousi horizontální směrnicí, omnibusovou směrnicí. Takže i já nesouhlasím se spravodajem v tom, že bychom neměli ještě před prvním prosincem přistoupit ke schvalování, protože i když dojde ke změně právního základu, tak do té doby náš, když náš výbor vyjádří politickou vůli, tak budeme mít určitý argument proto, aby byl, bylo naše stanovisko vzato v potaz. V jiném výboru někde třeba někdo říká, že by, to, že by nové nařízení mělo spadat pod novou smlouvu. A já, já si myslím, že musíme zkrátka akceptovat změny smluv a musíme usilovat o to, abychom z toho získali maximum. Proto myslím, že bychom měli přijmout postoj, i když to pak nebude schvalováno plenárním zasedáním. Mně se zdá být trošku absurdné, že, absurdní, že tady odkazujeme na toho vysokého zástupce. To je jako kdybychom měli také nějaké nízké zástupce a střední zástupce. Myslím, že všichni, zás, všichni zástupci komise jsou vysocí zástupci, takže prosím říkejme tomu třeba náš zástupce pro vnější záležitosti, vnější otázky a bezpečnostní otázky, ale prosím vás, ne, držme se stranou těchto mediálních termínů. A tento zástupce může tedy fungovat v této oblasti podle kapitoly 7, ty, ty kapit, to znamená, to jsou opatření, která jsou závazná pro členské státy. Můžeme tudíž podpořit pozměňovací návrh 1, protože když si to přečteme podrobně, říká se tady, že komise bude hodnotit implementaci tohoto nařízení. A to je přece to, co od komise chceme pořád. Implementace. Jestli to bylo správně transponováno a implementováno. Mně přijde, že to je rozumný postup. Jenom bych si dovolil panu zpravodaj říci, zeptat se, jestli nejsme trošku optimističtější, když žádáme roční základ, možná spíš obroční. Abychom nezavalovali zaměstnance ve výboru, v komisi tedy příliš mnoha požadavky. A ještě k eh, pozměňovacímu návrhu 2, což je doplněk článku 11.8. Říká se tady, že parlament bude pravidelně informován o každé fázi projektu, včetně konečného rozhodnutí. Já chápu to konečné rozhodnutí, ale každý krok, který je v, eh, v článku 11, 1, je to praktické? Je to proveditelné? Je to sice hezké a vznešené mít takový cíl, ale měli bychom se držet eh, praktických cílů. Děkuji. Jako Paní Stifler, máte slovo? Ano, já chci jenom poděkovat panu Kačmarekovi a sekretariátu Libe. Sdílím jejich stanovisko, jakož i pozměňovací návrhy, takže lhůta pro předložení eh, je velmi krátká, takže jsem proto, aby byla ústní otázka a usnesení, tak jak bylo navrženo. Navíc to bude zřejmě i stanovisko pana Michela, eh, který se zabývá Zimbabwe. Myslím, že bude také souhlasit s tímto bodem. Takže já vám děkuji. A no teď pokud jde o postup, navrhuji následující. Výbor Libe se definitivně rozhodne na postupu zítra. Musí počítat se dvěma scénáři. V nepravděpodobném případě, kdyby výbor Libe dohodl, eh, se rozhodl to přijmout do konce listopadu, tak můžeme hlasovat 23. listopadu. V tom případě by lhůta pro pozměňovací návrh byla zítra 11. listopadu v 6 hodin, čili 6 hodin večer. Pravděpodobnější je, že výbor Líbe zvolí vlastně formu orální, eh, ústních eh, otázek a rezoluce. A anglická verze toho návrhu k Zimbabwe jste dostali. Pan Deva, který je zpravodajem pro stanovisko k Zimbabwe, informoval sekretariát, že by podpořil účast výboru Líbe. Ovšem otázka je otázkou času. Oni by mohli hlasovat teď ve čtvrtek, 12. A je prakticky nemožné oficiálně se připojit k této otázce. Ale aspoň bychom mohli návrh stanoviska DV předložit výboru Libe do zítřka do večera. Vzhledem k tomu, že o těch stanoviscích se ještě ve výboru nehlasovalo, tak by to mělo být doprovozeno dopisem, který bude který by vysvětlil eh, některé otázky, které tady byly vyjádřeny. A pak by se to ústně řešilo mezi koordinátory. V tom dopisu bychom žádali, aby žádosti DV byly vzaty v potaz v ústním dotazováním a případně v návrhu usnesení. Souhlasíte s tímto návrhem? Dobrá. Já vám děkuji. Budeme podle něj postupovat. Děkuji vám. A teď ještě bod týkající se zjišťovací mise v Bangladeši, tím se budeme zabývat příště. Vzhledem k tomu, že pan Deva je, není přítomen. Chcete ještě něco zmínit pod, pod bodem různé? Nikoliv? Ano, máte něco. Paní Levin. Já, tak se Já skulle bara vilja... I just... Jag tar det på svenska. Jag skulle bara vilja tipsa om... Ano, řeknu to švédsky. Tady se hovořilo o dohodě o rybolovu, o jednotlivých ujednáních s třetím světem v této oblasti. Hovořilo se také o rozvojové politice. A Já jsem 1. prosince organizovala takovou snídani parlamentu, organizovala to švédská organizace, eh, která tam představí zprávu, to znamená, jakým způsobem se má strukturovat takováto dohoda o rybolovu, tak, aby to bylo slučitelné s rozvojovou politikou. A pak máme ještě datum dalšího zasedání a příští zasedání výboru pro rozvoj bude ve Štrasburku pondělí 23. listopadu od 7 až do půl deváté večer. A pak ve středu 25. listopadu od 8 večer až do 11. V Bruselu se sejdeme ve čtvrtek 10. prosince 2009 od 9 do půl jedné. Tím je dnešní